Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegové, začneme naše zasedání. Nemáte žádné námitky vůči programu s považujeme za chválený. Chorvačtina, danč, chorvačtina, dančtina a galština není eh, disponibilní pro tlumočení a budeme dnes také hlasovat v 10.30, takže prosím pěkně mějte sebou vaše kartičky a jdeme okamžitě k bodům 3 a 4, což je prezentace situace tři, třístranných jednání týkající se druhého balíčku o inteligentních hranicích. My jsme vyžádali vyjednávání o těchto tématech a pan zpravodaj Demera vedl skutečně velice náročná vyjednávání a projdeme to, co možná nejrychleji. Ano, okamžitě dám tedy slovo panu zpravodaj, aby nás eh, seznámil s aktuální situací. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Velice stručně bych vám, eh, tedy kolegům, rád oznámil, jak vypadá proces vyjednávání. Jsou to poznámky, které eh, co, co do kalendáře, který byl stanoven, ke kterému jsme se zavázeli, se mi zdá, byl příliš optimistický. Já upřímně si myslím, že k mezinárodní, eh, k meziinstitucionální dohodě bychom mohli teda dospět před létem, protože na tom velice in intenzivně pracujeme. První třístrané jednání eh, se konalo 23. března a druhé politické včera 10. Kromě toho jsme měli 17, eh, ne, 7, proomlouvá se pan řečník, 7 odborných zasedání, 2 v březnu, 3 v dubnu, 2 v květnu a zítra se koná 8. schůze. Už jsme viděli veškerý text o zprávě o vstupu a výstupu a e, příště budeme zahajovat jednání o Schengenu. Co se týče včerejších třístranných jednání, diskutovali jsme o následujících záležitostech čtyřech. O územním prostoru, teritoriálním, kde máme komplikace do začle, co se týče začlenění Bulharska a Rumunska. My bychom rádi měli politickou deklaraci, eh, závazného, závaznou tedy deklaraci. Druhá záležitost bylo propočítávání toho, čemu říkáme kal- kalkulátor, čili eh, je třeba zharmonizovat počet dnů, je třeba zharmonizovat eh, krátkodobá víza Bulharska a Rumunska s ostatními zeměmi. Také jsme diskutovali o orgánech umožňujících přístup. A tady jsme dali takovou červenou linii eh, ze strany sociálních demokratů a také Evropského parlamentu a to je zabránit tomu, aby asilové orgány měly přístup k systému. Eh, pouze imigrační úřady by měly přístup k tomuto systému. A v tomto smyslu přístup eh, s cílem prevence, vyšetřávání zločinů, terorismu a další závažné zločiny. Tady s tím nebyl žádný problém, ani nebyl problém eh, s přístupem migračních úřadů, protože azylový balíček má sedm složek, sedm zpráv a rozumné by bylo, aby v těchto sedmi zprávách, alespoň v jedné z těch sedmi, se zapracoval a určil proces, jak se bude určovat, která je země E, e, e, na jejíž dveře, na jejíž bránu má zaťukat žadatel o azyl. Proto to souvisí s balíčkem azylovým a nikoli s ES. Také jsme hovořili o příslušnících třetích států a členských státech, kteří neaplikují EES a to je formulováno v článku 38 a 38a. A také jsme se zaobírali některými otázkami otázkami eh, ze strategického úhlu pohledu, eh, čili eh, dávat a brát. Ty mi něco dá, já ti něco dám, ty mi něco dáš. Pro období zadr- schraňování, uchovávání dat. Tady máme ještě rozdílné názory co do počtu let, kdyby bylo možné schromažďovat a mm, uchovávat data. Ale to je předmět vyjednávání já ti dám ty, tobě, ty dáš mě, ustoupím tady, ty ustoupíš tam. A příští tři strany jednání na politické úrovni se bude konat 31. května a jak už jsem řekl a znovu to zopakuji, odborné jednání bude zítra. To je všechno. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji opětovně za vaši práci a jenom bych, než dám slovo komisi, se podíval, jestli některý ze členů našeho výboru si přeje chopit se slova. Komise a rada si vyslechli slova pana de Merase. Chce, jestli, chce někdo z nich se chopit slova? Nikdo? Uh, takže někdo za předsednictví, někdo za komisi. No já to chápu. Uh, ale jsem rád, že tu zástupci obou organizací jsou, aby si poslechli slova zpravodaje. Takže, pane Diaz Demera, opětovně vám děkuji eh, za to, že tak usilovně pracujete na tomto tématu. Takže... Point five. Bod 5 budeme muset odložit, protože naši hosté Eurojustu se připojí k nám asi o něco později. Jo. Colleagues, if we just pause until 9.30, we will resume at 9.30 for point five. Vážení kolegové, eh, bod 5 vezmeme až v půl desáté, takže není přestávka do půl desáté.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 Good morning to the colleagues who have joined. Vážení kolegové, přeji vám krásné dopoledne i vám, kteří jste se k nám připojili později a děkuji také za trpělivost k těm, kteří zde čekají na bod číslo 5. Já velice vítám paní předsedkyni Eurojustu která nám představí 15. výroční zprávu. Rok 2016 byl samozřejmě velice náročný v oblasti bezpečnosti a Eurojust, jak všichni dobře víme, hraje klíčovou úlohu v boji proti terorismu, kyberkriminalitě, závažné organizované trestné činnosti, včetně pašování nelegálních migrantů a obchodování s lidmi. Takže já mám nyní eh, potěšení, to potěšení eh, předat slovo paní Michelle Konix, aby zprávu předložila vyjádřila a poté bude následovat debata s členy. Michel, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, já jsem velice ráda, že mohu předložit, eh, představit tuto zprávu o činnosti Eurojustu. Chtěla bych eh, nejprve eh, velice ocenit práci autorů této zprávy, kteří na ní velice usilovně pracovali, stejně tak jako všem našim pracovníkům, protože, jak jste zmínil, pane předsedo, byli jsme v uplynulém roce svědky celé e, řady teroristických e, a dalších útoků. Nadále se rozvíjí e, také složitost provádění trestních činů a ta situace se oproti minulosti velice rychle mění. Takže děkuji za tuto zprávu a na úvod se podívejme na tento obrázek. Je to jakési moto, které máme. Eurojust se snaží být někým, kdo buduje mosty mezi členskými státy, mezi dalšími agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitra a také mezi třetími zeměmi a dalšími mezinárodními organizacemi. Abychom byli efektivní a účinní, musíme pracovat inteligentně a také Abychom pracovali dostatečně rychle, musíme spolupracovat se všemi možnými partnery a navzájem se doplňovat. A za druhé je třeba budovat sítě tak, abychom pomocí našich sítí mohli bořit a narušovat sítě teroristů. Eurojust je tedy eh, stálou agenturou Evropské unie, eh, pracují, eh, pracuje zde 28 zástupců, státních zástupců z členských států, máme 13 různých právních systémů a 24 úředních jazyků. Máme řadu specializovaných sítí, které se zabývají eh, různými oblastmi trestné činnosti. Máme síť pro genocidu nebo pro kyberkriminalitu a naším cílem je stát se centrem legální a soudní expertízy. Na dalším obrázku vidíme jednotlivé e, fáze celého toho postupu. E, v uplynulém roce jsme měli přes 2000 případů, ale 2300 případů přesně, ale co to vlastně je takový případ? To mohou být třeba stovky e-mailů. A Podobně jako ani Řím nebyl vybudován za den, tak ani jednotlivý případ není samozřejmě vyřešen během jednoho dne. Ty případy mohou být eh, například eh, vícestrané, mnohostrané a mohou být velice komplikované z technických, eh, právnických důvodů. My jsme se snažili zdynamizovat prezentaci naší činnosti, což vidíte také na tomto obrázku. A máme setkání na různých úrovních, na první, druhé a třetí úrovni. Ta třetí úroveň ta spočívá v koordinaci s příslušnými zástupci v členských státech. A velice důležité je zdůraznit to, že tato koordinační jednání jsou velmi důležitá. V roce 2017 to měli 249 takovýchto koordinačních setkání. O 280 případech. A jsme zde svědky narůstajících úspěchů, k tomu se ještě vrátíme. Ta koordinační centra, to je vlastně taková špička toho našeho koordinačního úcilí. V loňském roce jsme zorganizovali 10 koordinačních center a řada z nich se věnuje problematice praní špinavých peněz a také velice složitým případům složitým z toho technického hlediska. V některých případech spolupracujeme i s Europolem a nečlenskými zeměmi. Koordinační centra jsou vlastně ústředím celé té aktivity. Centra jsou e, v šesti členských státech. A pokud eh, tedy eh, dojde na to, že je eh, třeba provádět nějaké konzultace, tak je možné kontaktovat příslušné právní státní zástupce a je možné na základě těch koordinačních center si vyžádat určité kroky v té dané zemi, například zabavení dokumentů, důkazů, zablokování účtů a podobně. Eurojust je tedy vysoce operativním orgánem a na koordinačním jednání eh, s těmi eh, šesti zeměmi, pokud tedy jde o nějakých šest zemí, tak se potom ty následky projeví v konkrétních krocích, například eh, v činnosti policistů nebo státních zástupců v daných zemích. A potom máme společné vyšetřovací týmy, to je takový Rolls-Royce nebo vysokorychlostní vlak vzájemné právní pomoci. Nyní máme za sebou více než šest let zkušeností s těmito týmy a těch eh, týmů se účastní samozřejmě policisté a soudní odborníci. Vybudovali jsme celou eh, řadu expertízy a zkušeností. Ty eh, týmy jsou časově omezené a věnují se vždy nějakému konkrétnímu eh, vyšetřování. Snaží se pracovat efektivně a nestrácet čas. A snaží se zajišťovat výměnu informací a jejich přerod nějaké hmatatelné, konkrétní důkazy. A přesně to potřebujeme, abychom potom eh, soudce přiměli k tomu, aby prováděli konfiskace a usvědčování. Pracujeme také na základě odrazujících prostředků pokud eh, budeme pouze narušovat a si tu kriminální činnost, eh, tak se nám to vždycky podaří zastavit pouze na chvíli. Ale ty peněžní toky budou i nadále pokračovat dokud vlastně těm zločincům nezabráníme vůbec vytváření příležitostí k páchání trestné činnosti. A proto je třeba odebrat jim příjmy a je třeba na základě trestního řízení provádět ta zabavování a konfiskaci. Takže zastavovat trestnou činnost, to je dobrá věc, ale nestačí to. Musíme zastavovat samotné ty pachatele trestných činů a teroristy a právě o to se snažíme. Pokud jde o loňský rok, tak eh, tam se znovu ukázalo, že nelze reagovat pouze na základě akce a reakce, ale že ta reakce musí být rychlá a včasná a společné vyšetřovací týmy jsou v této oblasti skvělým nástrojem. Podívejme se na další obrázek. Týká se podpory těch společných vyšetřovacích týmů. My jsme zapojeni do jejich financování a poskytujeme jim také například eh, náhrady na ubytování členů těch jednotlivých týmů, proplácíme cestovné, zajišťujeme překlady a tlumočení a také zajišťujeme transfery zabavených dokumentů. Poskytujeme rovněž logistickou podporu, to znamená například e, mobilní telefony, přenosné skenery, tiskárny a také právní a soudní konkrétní praktické poradenství Pomáháme například při budování akčních plánů, sepisování dohod, pomáháme u různých eh, právních záležitostí. Eh, řada JIT spolupracuje rovněž eh, se třetími zeměmi. Když jsem o tom hovořila. Například, když došlo k pádu eh, letadla v roce 2014, tak jsme hned do toho zapojili i několik eh, jaksi třetích eh, států. A v dalším nedávném případě, který se týkal České republiky a Srbska a šlo tam o padělání peněz, padělání amerických dolarů. Týkalo, bylo to rovněž spojeno eh, s obchodováním s lidmi a tam byl příslušný tým mezi Srbskem a Českou republikou velice efektivní. Ti padělatelé pocházeli ze Srbska, byli aktivní v České republice, ale také v okolních zemích na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku. A tyto respektive mezi Českou republikou a Srbskem se nedalo použít, postupovat na základě vzájemné právní pomoci, ale velice tam pomohly ty týmy JIT. Rovněž eh, provádíme tajné operace a u tohoto konkrétního eh, případu jsme také eh, zajistili, že se ten případ eh, dostane k soudu. Tam byl v České republice eh, vynesen rozsudek na 8,5 roku zbavení svobody. V Srbsku to stále ještě probíhá. Vidíte tedy, že ta činnost se netýká pouze Evropské unie, ale pohybujeme se v globálním kontextu a spolupracujeme i s třetími zeměmi. Další obrázek. Zde vidíte ta čísla, o kterých jsem s určitou hrdostí před chvílí hovořila. Nyní tedy vidíme, co to jsou vlastně ty případy. Případ to může být celá řada různých činností, ve kterých je velice důležité právě to vytváření sítí a předávání informací. Vidíme, že počet případů se neustále zvyšuje. A to vlastně znamená, že lidé mají v Eurojust stále větší důvěru. Na dalším obrázku vidíme eh, další eh, stránku práce Eurojustu. Je to evropský zatýkací rozkaz. Není to nový nástroj, opírá se o vzájemné uznávání, ale v zásadě se týká 14 případů, které jsme řešili. V řadě případů členské státy požadují Eurojust, aby zasáhl z důvodu nesprávné komunikace, jazykových problémů, nepřesné komunikace a toho, že provádí výkon evropského zatýkacího rozkazu někdy trvá velice dlouho, někdy dochází také ke střetu různých uh, EAV a my potom postupujeme na základě článku 16. V loňském roce jsme na základě přeskumu za léta 2014 a 2016 zhrnuli veškeré naše zkušenosti s postupem v oblasti EAV a prováděli jsme také tematické diskuse na půdě Eurojustu. Na naší řídící radě a zabývali jsme se také podmínkami nebo souvislostí eh, vězeňství, eh, podmínek ve vězeních a, e a v a rovněž spoluprací mezi státem, který EAV vydává a který o něj eh, žádá. Další obrázek. Ten je, myslím, velice důležitý protože ukazuje činnost Eurojustu v těch třech prioritních oblastech, které máme vytyčené. Terorismus, kyberkriminalita a pašování nelegálních migrantů. Terorismus tam asi nemusím zdůrazňovat, že došlo k posílení této priority z důvodu událostí, jejichž jsme byli v loňském roce svědky. A Chci také připomenout, že od roku 2015 byl Eurojust zapojen do vyšetřování všech eh, teroristických útoků, kterých jsme byli svědky, a šlo útoky v Paříži, v Bruselu či v Berlíně. Tak ve všech těchto případech jsme byli velice aktivní a dělali jsme to, co vždycky děláme, zajišťovali jsme rychlou vzájemnou právní pomoc a podíleli jsme se také na soudní spolupráci, na koordinačním úsilí, zapojili jsme společné vyšetřovací týmy a prováděli jsme výkon evropského zatýkacího rozkazu. Také jsme se zabývali strategickou a technickou prací. Za více než čtyři roky jsme zorganizovali technická jednání různých eh, expertů na problematiku terorismu také se zabýváme řešením naléhavých situací, využíváním spravodajských informací v boji proti terorismu a také deradikalizací. Výsledky naší práce se projevují také v monitorování eh, těch eh, usvědčení z terorismu a také zprávy o zahraničních eh, bojovnících, která byla v loňském roce prosinci předložena ministrům spravedlnosti. Také jsme eh, připravili příručku CBRN, tedy o chemických, biologických, radiologických a nukleárních zbraních, respektive látkách a výbušninách. My plníme veškerou legislativu na úrovni evropské, národní i mezinárodní a pokud by státní zástupci potřebovali jakékoliv informace, tak tyto informace tam naleznou, jsou pravidelně aktualizovány. Potom kyberkriminalita, ta je stejně tak důležitá od 9. 9. Eh, června pracuje Evropská soudní síť pro kyberkriminalitu. Zatím se setkala na půdě Eurojustu dvakrát. Kyberkriminalita se rozvíjí eh, bezprecedentním tempem a má to samozřejmě dopad eh, na mezinárodní události. Často dochází k útokům na velké množství počítačů, zároveň dochází k takzvanému phishingu, to znamená k si podloudnému eh, zjišťování různých údajů, pinů, hesel a podobně a tím se potom získávají prostřed, finanční prostředky na trestnou činnost. A potom je zde ta třetí oblast, pašování nelegálních přistěhovalců zde také dosahujeme dobrých výsledků. My jsme se setkali se všemi státními žalobci specializovanými v této oblasti a v, tom, v té složce je jeden dokument, který velice dobře ukazuje, že v rámci Eurojustu je, nebo že Eurojust je právě tím nejlepším místem, kde se řeší otázky soudní příslušnosti, jurisdikce. Zde vidíte loga jednotlivých agentur v oblasti spravedlnosti a vnitra. A Především tedy je také třeba vše sladit s nařízením o Frontexu a Europolu, protože všichni tři Europol, Frontex a Eurojust eh, jsme eh, zapojeni do boje proti těm nejzávažnějším eh, trestním činům a proto je třeba, abychom navzájem se respektovali. Děkuji mnohokrát. Určitě ta vaše zpráva je velice podnětná, velice obsahově bohatá. Vážení kolegové, nyní bude následovat diskuse, budete mít eh, každý pouze několik minut. Máme zde zpravodaje i některé sněmové zpravodaje. Začneme panem Vosem, který je zpravodajem pro zprávu o Eurojustu. Děkuji vám, pane předsedo. A také děkuji vám, paní Konings, za to, že jste přišla dnes mezi nás. Děkuji vám za vaši práci v roce 2016. Víme, že Eurojust je velice důležitým orgánem a zprostředkovává vazby na přeshraniční úrovni právě v oblasti počítačové kriminality a terorismu. Nemáme příliš mnoho času a proto se zmíním o několika více-méně perspektivních záležitostech. Vy jste hovořila o počítačové kriminalitě je správné, že musíme zvýšit naše úsilí v tomto boji proti počítačové kriminalitě. Mě by zajímalo, jak to vypadá z důkazy v této oblasti a co my proto můžeme udělat. My se také nyní zabýváme elektronickými důkazy a jak můžeme tuto aktivitu ještě intenzifikovat. Také se musíme podívat na Darknet já jsem si to nechal nedávno ukázat, protože tam se člověk dostane úplně do nejnižších složek lidského chování. A tady bychom také měli spolupracovat na mezinárodní úrovni a chtěl bych o tom o vás slyšet více. Potom ještě ruští hekři a fake news. To může manipulovat demokratickým systémem, ale možná, že se touto tematikou také zabýváte. Potom čínská ekonomická špionáž probíhá také elektronicky a i zde bychom potřebovali více protiakce a reakce. A proto se chci zeptat, přemýšleli jste o tom, jaké struktury či zákony bychom měli změnit, abychom přes hraniční oblasti se zlepšili, zlepšili naši činnost. A potom ještě uh, získávání informací pro vaši práci, eh, když tedy si analyzujete data, funguje to dobře, nemusíme se zde také zlepšit a potom také otázka Brexitu. Mě by zajímalo, zjali již jste začali přemýšlet o tom, jak se k tomu v rámci Eurojustu postavíte. A nyní Silvie Jestínovou zpravodajkou. Srdečné díky, děkuji vám, paní Konis, že jste opět mezi námi. Já musím říct, že vaše zpráva na mě udělala velký dojem. My všichni můžeme počítat s tím, že Eurojust vykonává skvělou práci. Pan Foss nyní e, formuloval celé spektrum otázek, a proto já chci z hlediska budoucnosti dodat pouze jednu. Vypadá to totiž tak, že pravděpodobně budou okončena jednání v Radě o vytvoření Evropského státního zástupitelství. A je možné, že nebudou mít tyto dva orgány, tedy Eurojust a Evropské státní zastupitelství, stejné, stejné sídlo. Můžete říci, jak by se to projevilo na spolupráci EPA a Eurojustu, kdyby tady existovala různá sídla? Zatím víme, jak to bude vypadat, ale můžete k tomu se prosím vyjádřit? Děkuji. A dalším stínovým zpravodajem, zpravodajkou je paní Lispek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za tu velice detailní prezentaci 15. zprávy, eh, která je skutečně hlubokou analýzou a naše politická skupina se raduje se eh, těch pozitivních závěrů Eh, které hm, jste nám prezentovala, zejména zvýšení 4%, eh, o které, která požadovala členská stát, eh, členské státy, které se požadovaly od členských států pro pomoc Eurojustu, pro senzibilizaci tohoto tématu v členských státech pro nezbytnost kooperačních akcí Eurojustu. To je velice povzbudivé a důležité, když vidíme, Eh, že dochází k rostoucí koordinaci a k rostoucímu používání tohoto koordičního nástroje na to, co jste konstatoval, že došlo k zintenzivnění spolupráce v otázkách vyšetřování v těch oblastech, o kterých jste hovořila, terorismus, kyberkriminalita, eh, praň, boj proti praní špinavých peněz a podobně. To je tedy skutečně nesmírně zajímavé sledovat tento vývoj a také lepší uznání Eurojustu jako nástroje, který pomáhá při řešení těchto záležitostí. A Ehm, to je vlastně otázka bezpečnosti, která je tak významná pro veřejnost. Je třeba, abychom také odpovídali na jejich očekávání, zejména v oblasti bezpečnosti. A velice rychle otázečka. Ehm, nejprve se chci zmínit o tématu, na něm v současné době pracujeme. Je to návrh komise o zmrazení a konfiskaci mezi členskými státy. E, návrh nařízení, e, e, o kterém se několik týden už jedná a já bych ráda znala implikaci Eurojustu. Co si myslí Eurojust o e, tomto tak významném návrhu a e, jak vypadá kooperace, která by mohla už teď existovat co do práce Eurojustu v tomto tématu? Hovořili jste také o deseti centrech kooperace pro řízení operačních akcí pro specifické otázky. Já bych ráda věděla, kdo rozhoduje o vytvoření nějakého takového střediska či centra, kdo je tady styčným důstojníkem a jakými tématy se mají zaužívat. Vy jste hovořila o převaděčství a pašování, to je vidět v té tabulce vaší zprávy, ale mohla byste nám Eh, třeba pakliže teď by nebyl čas na odpověď, eh, poslat eh, tyto informace. A třetí otázka se týká toho módního slovíčka dnes. Všichni hovoří o výměně informací. Čelíte nějakým strukturálním potížím tváří v tář některým členským státům a v čem eventuálně? A poslední otázka, pane předsedo, se týká budoucího propojení a e, toho budoucího vytvoření Evropské úřadu, Evropské, Evropského úřadu veřejného žalobce, e, protože e, by mělo dojít k posílené spolupráci a jaké formy by spolupráce by měla tato agentura mít. Děkuji vám. Monika Holmajer. Děkuji vám, pane předsedo. Mám velkou radost, paní předsedkyně, že jste opět mezi námi a také děkuji vám za přesné informace o nejnovějším výboji. Já jsem zvědavá na téma podmínky ve věznicích a potíže, eh, které s tímto souvisí s výkonem eh, evropského zatýkacího rozkazu. My jsme se ve výboru tímto tématem také zabývali, například rekrutování nových členů eh, ve vězeních, to znamená, že nestabilní lidé se dostanou do sítí zločineckých organizací. Můžete nám říci, ve které kterých zemích je třeba v této oblasti nejvíce pracovat, aby se podmínky ve vězeních zlepšily, anebo kde také může Evropská unie na pomoci, protože toto jsou velice složatá témata a jsou to vlastně cizí témata pro občany, ale je to velice důležité téma. Za druhé se chci zeptat, zdali máte dostatek expertů na počítačovou kriminalitu, anebo bychom z rozpočtových prostředků vás měli nebo mohli nějak popořit a potom za třetí počet případů. Do jak eh, se zvýšil u vás počet případů vzhledem k počtu zaměstnanců a pracovníků, které máte k dispozici? takže bylo položeno hodně otázek. Bohužel nemáme dostatek času. A nyní Katrin Čeničip. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Konings, že jsem dnes přišla a také za veškeré informace, které nám poskytla. Kolegové již řadu dotazů položili. Všechna témata, kterými se Eurojust zabývá, jsou velice zásadní pro bezpečnost našich zemí. A já sama bych chtěla zdůraznit, pokud jsem to správně pochopila z toho, co jste říkala, že došlo k velice pozitivnímu posílení spolupráci a výměně expertízy mezi různými agenturami Evropské unie v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti a Eurojustem, který hraje důležitou úlohu především při vyšetřování a v té soudní oblasti. Dále bych se chtěla zastavit u dvou oblastí, kde si myslím, že je třeba toho ještě třeba vykonat hodně. My jsme připravili směrnici, o boji proti terorismu, která obsahuje celou řadu ustanovení, mezi jiným také boj proti financování terorismu, o čem jste rovněž hovořila. A také jsou zde různá ustanovení, která se týkají zmrazování a zabavování výnosů z trestné činnosti. A já si domnívám, že tam bylo ještě eh, bylo bývalo ještě možné zařadit tam konfiskaci i bez odsouzení, tak jak je to například u toho italského modelu. Chtěla bych se zeptat, co si o tom myslíte. A potom si ještě myslím, že je třeba toho hodně udělat v oblasti obchodování s lidmi. Vy jste se rovněž eh, zde zmínila v této souvislosti o spolupráci s Frontexem a chci se zeptat, zda tato spolupráce může být a jakým způsobem ještě může být posílena, protože podle mého názoru jde o kriminalitu, kterou páchají eh, skutečné kriminální sítě. A potom se chci ještě zmínit o obtížích při vykonávání evropského zatýkacího rozkazu. Vy jste hovořila o tom, že o těch obtížích eh, při vykonávání EAV se diskutovalo na speciálních eh, akcích. Chci se zeptat, zda ty překážky lze překonat rovněž s ohledem na nutnost zharmonizovat legislativu, že je třeba, abychom všichni dospěli k tomu, ke společné definici toho, co je organizovaná trestná činnost, protože to je něco, co nám v současnosti chybí. A potom to samozřejmě také eh, stěžuje výkon EAV pro ty pachatele, kteří jsou součástí organizované kriminality. Děkuji. Pan Zdechovský, prosím. Eh, Děkuji taky, paní předsedkyně, za to, že jste, tady, že jste tady s námi, eh, kolegové, zmínili hodně otázek, ale ty nejdůležitější otázky zase musím zmínit já. Bohužel je to zase na mě, takže jdeme na to. Eh, první otázka je otázka stáčení kilometrů. Stáčení kilometrů v Evropské unii je poměrně velikánský organizovaný zločin, který jde napříč státy. Tyto státy spolu příliš nespolupracují a ochota státních zástupců třeba tuto kriminalitu vyšetřovat bohužel tady vůbec není. Je velikánský problém s tím, že z Německa vozí třeba do České republiky auta a 50% aut dovezených z Německa má stočený kilometry. Je to jasný podvod, ale státní zástupce ani v České republice, ani v Německu se tomu nechtějí uh, vůbec věnovat. Je to kriminalita, která ročně přesahuje částku 150 miliard euro. Proč se tyto případy nevyšetřují, nebo po případě, jestli máte případy, že by se vyšetřovaly. Druhá věc, která tady strašně důležitá a nepadla tady kyberkriminalita, super, viděli jsme grafy, ale třeba schopnost státních zástupců rozlišit, co to je kyberkriminalita a co není, je velice malá. Chybí naprosto flagrantní vzdělání. Státní zástupci neví, neví, co to je prostě kyberpodvod. Ty vyšetřování jsou strašně dlouhý, chtějí tam experty a není tam schopnost třeba rychle zasáhnout a rychle rozhodnout o věci. Jak vy tuto věc vidíte? A třetí velmi důležitá otázka, která tady nebyla zmíněna, je otázka eh, eh, odsouzených eh, pašeráků lidí. Ehm, nedávno ředitel Frontexu, Frontexu kritizoval některé neziskovky, které vědomě nebo nevědomě vozí lidi od libijských břehů přímo do Itálie. Eh, chce začít s jejich vyšetřováním. Jak vy na tomto vyšetřování případně spolupracujete? Děkuju. Mr. Lopez Aguilar, please. Thank you, Chair, and thank you, Michelle Konings. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mezi nás znovu přišli. Mm, přeju vám hodně úspěchu. Dvě velmi specifické otázky. Za prvé související s Panama Papers, tedy s vyšetřujícím výborem, pod výborem Panama Papers. Někteří z nás jsou také členy eh, tohoto speciálního vyšetřovacího podvýboru a eh, dozvěděli jsme se, na koordinač, o koordinačním zasedání, ke které se konalo na Eurojarstu týkající se aktivit FOSEKu eh, s veřejným žalobcem, s veřejným státním zástupcem, s panami eh, za účasti všech zástupců eh, jednotlivých členských států v rámci struktury Eurojustu. A Rád bych pohovořil o výsledcích týkající se eventuálního zlepšení spolupráce. týkající se peněz nelegitimního původu v souvislosti s korupcí eh, v obchodě a pašováním. A druhá věc je vlastně eh, ta budoucnost, čili možnosti úřadu pro, eh, pro zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce. My jsme za to leta bojovali, protože tady by mělo dojít skutečně k posílené spolupráci. Ale článek 86 eh, o fungování Evropské unie předepisuje myšlenku, že by bylo dobré pokračovat v eh, předchoze, v minule existujícím Eurojustu a teď tady existuje ta myšlenka, že by tady byly obě organizace Eurojust a Úřad Evropského veřejného žalobce. Jak na to hledíte? Dopad, jak vidíte dopad eh, tohoto Úřadu Evropského veřejného eh, žalobce na strukturu Eurojustu? Děkuji. A Roberto Mecola. President, nishtiq ninaqat kollegi u nirringrazzja lill-President tal-Eurojust legit. Děkuji eh, předsedu Eurojustu, že je dnes mezi námi, aby se s námi podílel o výsledky výroční zprávy. Dvě otázky na jednom slajdu byla reference týkající se čtvrté zprávy o zahraničních bojovnících. A já eh, stále zdůrazňuji své pochyby týkající se používání této definice. Můžete nám dát několik informací, čeho se přesně týkala tato zpráva a jak se a byla tady nějaká potřeba pro jiná zpráva, jak se liší tato zpráva od té další. Já se obávám, že tady nedošlo k hluboké analýze toho, co je špatné v našich společnostech a také ve vězeních, jak je možné, že tolik lidí se radikalizuje, radikalizuje ve vězení eh, na základ, když byli odsouzeni na základě menších deliktů. A když se podíváme 249 na 249 připomínek eh, v Europolu, jaký je vztah mezi Europolem a Eurojustem, abychom mohli náš boj proti terorismu zlepšit. abychom mohli potírat lépe zločiny přeshraniční. Děkuji mnohokrát. Před, takže dovolte, abych navrhl protože nemáme tolik času, aby předsedkyně, odpověděla na všechny otázky, aby eventuálně ještě zodpověděla na některé písemně. Takže kdybyste mohla jenom využít prostě těch zbývajících 10 minut, které máte na to základní. Děkuji. Myself, it's a challenging exercise, I must admit. Uh, ich bedanke mich herzlich für Ihre Frage. Děkuji vám srdečně za vaši otázku, pane Fosy. My se zaměřujeme na počítačovou kriminalitu a řešíme zde různé praktické otázky. A vy jste zmínil přístup k elektronickým důkazům, kódování, anonymizaci. My máme problém a to je z ztrátu dat a ztrátu lokalizace. A toto souvisí s tím, že opravdu jsme ve složité situaci. Toto bylo také diskutováno na dvou posledních setkáních e, sítě pro kybernetovou e, počítač e, k e, e, zločineckou činnost a my e, tady také děkujeme generálnímu ředitelství pro vnitro, že budou e, organizovat workshop o kódováním a jestliže se neřeší důležité úkoly včas, pak nebudeme schopni řešit počítačový zločin ekonomicky a efektivně. A je tady německý případ, který ukazuje, že pouze eh, společně dokážeme dekodovat jednu akci, která dokonce byla e, způsobena v 29 zemích a dotkla se občanů ve 180 zemích. Vy jste tady hovořili také o špionáži a my také můžeme hovořit o infrastruktuře my tady vlastně zatím eh, máme pouze eh, to, co vidíme na povrchu, to znamená, že opravdu ekonomická špionáž se odehrává a my proti ní musíme bojovat i v oblasti justice. A to samozřejmě také něco stojí a my potřebujeme vaši pomoc na této úrovni. Druhý bod, Brexit, dopady Brexitu, článek 50 byl iniciován v březnu a nyní uvidíme, jak jednání budou probíhat a do konce jednání my zatím nevíme do jak, jaký konkrétní dopad to bude mít. Jedna z možností je to, že budeme mít dohodu o justiční spolupráci tak, jak tuto dohodu máme s devíti či s dalšími neevropskými zeměmi. Bude to samozřejmě časově náročná akce, budeme muset začít včas. A Velká Británie je velice důležitou zemí a my ji potřebujeme a musíme s ní spolupracovat v celé naší činnosti. Pokud jste se ptali na EPO, EPPO, tak tady EPPO se zaměří na trestné činy PIV, tož je trestná činnost, která je pro nás prioritní. Toto musíme vidět jako dvě různé organizace, které se zaměřují na dva typy trestné činnosti, ale musí spolu spolupracovat tak, abych Eh, jste eh, dosáhli dobrých úspěchů. EPPO, jeho vznik je velice složitá záležitost a nemá být ta eh, vznik EPO také finančně dotován. My zde musíme zintenzivnit naši činnost, protože nadále eh, je tady velká teroristická činnost v Evropě, také pašování lidí neskončilo. A opravdu eh, tyto nekonečné činnosti musíme ukončit. Děkuji paní Greensberg za otázku. Ano, o 4% objem naší práce narostl. My neustále ale také naši práci zefektivňujeme, takže máme řadu výsledků a to, co nás žene, to je poptávka. My pracujeme na základě poptávky. Měli bychom se ale také zaměřit na výsledky. A jedním z výsledků, o který bychom se měli snažit, by měla být odsouzení nebo usvědčení a konfiskace a zmrazování a zabavování výnosů z trestné činnosti. My jsme provedli řadu kroků, které se opírají o naší zkušenost a zabýváme se tím, jak je nejlepší postup při zabavování, jaký je nejvhodnější právní rámec a jak spolupracovat s členskými státy a s zákonodárci. Sdílíme takové informace, které se opírají o naše zkušenosti s tím, to, co funguje, to, co nefunguje, jak se přeshraničně zabývat přes zpětným získáváním prostředků a tak dále. Deset operačních center. Ano, tak tomu přesně je. Většina z nich byla vedena ze strany čtyř zemí a Francie byla jednou z těchto čtyř zemí. A ty oblasti kriminality byly praní špinavých peněz a podvody. Paní Holmajer, vy jste zmínila význam vězeňství. Jednak eh, se to týká evropského zatýkacího rozkazu a potom podmínkách ve věznicích a tak toho, co vlastně jsou ty nepřijatelné podmínky ve věznicích a jakým způsobem tam dochází k radikalizaci jsou vlastně věznice jakýmisi inkubátory, jakýmisi líhněmi radikalizace. To zmiňujeme v té zprávě o zahraničních bojovnících, tak jak nás o to v říjnu 2015 požádali ministři členských států a samozřejmě nestačí o tom eh, pouze uvažovat, nestačí pouze dát ty lidi do vězení. My musíme se zabývat i prostředky, jak deradikalizaci čelit a snažit se hledat ty nejlepší cesty, jak bojovat proti terorismu. Diskutujeme o tom také s protiteroristickým koordinátorem a je to obsahem té naší zprávy. A abych odpověděla na jednu z posledních otázek, problematika zahraničních bojovníků samozřejmě zdaleka není vyřešena, nebezpečí zde stále zůstává a i pokud eh, se vrátí pouze jeden zahraniční bojovník, tak to stále není pro nás přijatelný výsledek. My se opět v tomto roce budeme soustředit na posílení spolupráce s třetími zeměmi, také na získávání elektronických eh, důkazů. Byly zde zmíněny eh, cloud computing, darknet a podobně, protože velká velký objem té teroristické činnosti probíhá právě na internetu. Je zde také eh, vztah terorismu a organizované trestné činnosti, to je zcela nepochybné, toto spojení zde je. Také je třeba sledovat ty finanční toky a je třeba to řešit tím, že budeme skutečně provádět ty konfiskace. Je třeba na jedné eh, straně se zabývat eh, těmi represivními postupy, mít odpovídající právní rámec, ale je třeba do toho zapojit, eh, do toho trestního vyšetřování, také zpravodajské informace. Další dotaz. Dotaz italské členky Evropského parlamentu. Ano, pokud jde o harmonizaci a společné definice a společné přístupy, tak eh, pokud tedy těch trestných činů, tak eh, tam trošičku zaostáváme, ale my samozřejmě potřebujeme získat čas. V Itálii máte výborné zkušenosti s postupem proti mafii, ale v čem to vlastně spočívá? Vy máte nyní řadu iniciativ, které se týkají účasti ve skupinách, které provádějí organizovanou činnost, ale v jiných zemích takovéto zkušenosti nemají a my jsme svědky toho, že mafie rozšiřuje své činnosti, které se týkají praní špinavých peněz a obchodování s lidmi i v jiných členských státech a je proto velice důležité, aby podobné standardy, jako máte v Itálii, byly přijaty i v jiných zemích. U té kyberkriminality tam samozřejmě také panuje řada rozdílů v definicích a je skutečně nejvyšší čas na to, abychom šli cestou harmonizace a zbližování. Pomysleme například na zvláštní vyšetřovací techniky, evropský eh, zatýkací rozkaz a další věci, například od poslouchávání telefonu. Tam prostě musíte mít stejné standardy, pokud je mít nebudete, tak máte problém. Školení a odborná příprava, o tom hovořil český kolega. To je samozřejmě naprosto zásadní. Opravdu to nemůže fungovat tak, abychom měli experty na jednu věc v jednom členském státě, na druhou v jiném členském státě. Zde skutečně je třeba, aby ta odborná příprava byla globální. My v Eurojustu jsme před třemi lety měli designované experty na Eurojust a měli jsme tam propojení na EC3, na Evropskou síť e, proti kyberkriminalitě a máme tam tedy skvělou koncentraci příslušné expertízy, ale je třeba, aby se to pomocí té sítě šířilo i do členských států, aby ta úroveň expertízy byla všude vysoká. To tady se týká Evropského Centra boje proti terorismu a centra, které se zabývá pašováním lidí, což odpovídá těm našem třem hlavním prioritám. A poslední dotaz padl od pana Lopese Aguilara a to je něco, co se objevilo i v našem tiskovém komuniké, takže to jsou informace, které jsou veřejné a nic dalšího říkat eh, nemohu. K tomu druhému setkání skutečně eh, došlo. Ten eh, státní zástupce, který to vyšetřuje, eh, ty, ten případ Panama Papers, ten tam byl, byli tam i zástupci ze samotné Panamy a my jsme zjistili, že řada zemí zaslala do Panamy příslušné žádosti a všichni čekali na odpověď. A na tom posledním koordinačním zasedání se hovořilo o všech těch věcních i právních problémech a já se těším na to, že tyto žádosti o vzájemnou právní pomoc budou rychle a účinně řešeny. Je to opravdu otázka právní, která je řešena na bilaterálních i na plenárních setkáních. Myslím si, že tím jsem vyčerpala veškeré odpovědi na otázky a pokud snad nikoli, tak zajistíme to, aby to bylo doplněno písemně. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a také za podporu naší agentuře a těším se i na vaši podporu i v budoucnosti. Děkuji na to, že jste odpověděla na všechny tyto detailní otázky našich členů a ve jménu výboru přeji vám i vašemu týmu všechno nejlepší. Děkuji vám. Takže kolegové, teď se dostáváme k hlasování. Pak, když někdo z vás nemá hlasovací kartičku, mohli byste to říct si už teď. Prosím, zdvihněte ruce a my zaznamenáme váš hlas. Někdo jiný? Ne? Takže můžeme přistoupit k hlasování prosím pěkně, zmrkněte, abychom mohli v tichosti hlasovat. Takže jedná se o poslední třístranné jednání 26. dubna a 3. května jsme potom začovali, ne, hovořili o jednotné formě víz. Spravodajkou byla Silvia. Chcete k tomu něco říci? Nikoliv, takže zahoji hlasování. Has everyone voted? The vote... Hlasovali. Ještě ne. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. 33 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, srdečně blahopřeji. Zpravodajce, děkuji vám. A to je konec našeho hlasování, kolegové, děkuji vám.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 Uh, Kolegové, na chviličku budeme mít přestávku, dokud se všichni neposadí a potom začneme s dalším bodem jednání. colleagues, please take your... Kolegové, prosím pěkně, posaďte se a začneme. Kolegové, 3. Eh, dubna eh, komisař Judy King požádal výbor pro občanské svobody o zorganizování schůdce se zástupců národních parlamentů a občanské společnosti, takže vás tady všechny vítám, abychom hovořili o souhrném posouzení bezpečnostní politiky Evropské unie. Naši koordinátoři se vyhověli tedy této žádosti a zorganizovali toto zasedání zástupců poslanců z Národního parlamentu, zástupců občanské společnosti a Evropského parlamentu k tomuto tématu. Takže ve jménu Evropského parlamentu vítám naše vzácné hosty z národních parlamentů a různých občanských společností. Máme oddělený program, takže takže můžete si ho vzít k dispozici je v místnosti a prosím vás, abyste respektovali řečnickou dobu, protože máme pouze omezený čas po prezentacích. Vlastně mohou přispět členové národních parlamentů k diskusi. Takže prosím pěkně, dejte eh, své jméno zde přítomným pracovníkům, abychom mohli správně vyslovit vaše slovo. A nejprve bych dal tedy bezprostředně slovo panu komisaři Kingovi, který odpovídá za otázky bezpečnosti Evropské unie a e, sdělí nám první poznatky z toho soudného posouzení bezpečnostní politiky. Pane komisaři, vítejte v na našem výboru. Máte 10 minut. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám všem vážení členové e, Evropského parlamentu. Zdravím a vítám tež přátelé z národních parlamentů a zástupce různých skupin občanské společnosti kteří jsou dnes dopoledne s námi. Eh, jsem velice vděčný za zorganizování této příležitosti k výměně názoru a jsem zejména vděčný těm z vás, eh, kteří museli urazit kus cesty, aby se zúčastnili tohoto zasedání k tématu, které mm, je nesmírně aktuální, zajímavé pro nás, pro všechny. Minulé leto jsem řekl na výboru Libe, že budeme provozovat souhrné posouzení bezpečnostní politiky v této oblasti a toto je část plnění toho závazku. Já budu velice stručný, protože účelem dnešního setkání je abych já, my eh, měli příležitost hovořit s vámi a slyšet vaše názory. Pan předseda Juncker vytvořit toto portfolii eh, komisaře pro bezpečnost Evropské unie minulý rok, aby posílil ty priority, na kterých chceme pracovat, v záležitostech týkající se bezpečnosti, abychom se s kolegy snažili eh, dosáhnout pokroku v této oblasti. Uznávám, že v mnoha případech první odpovědnost pro, bezpečno, pro otázky vnitřní bezpečnosti spadají samozřejmě do kompetence členských států, ale vzhledem k přeshraniční a nadnárodní povaze hrozeb, kterým čelíme, počínaje terorismem, kyberkriminalitě, organizovanému zločinu, je uh, zjevné, že tady musí hrát roli i evropská úroveň, aby pomohla a podporovala členské státy v jejich úsilí. Já beru svou roli eh, tak, že respektuji zásadní práva a chci pracovat se všemi zúčastněnými partnery, abychom se snažili e, snižovat prostor, v němž se snaží teroristé operovat. E, také no, víme, s čím operují, že peníze, munice a tak dále. A to samozřejmě zahrnuje také práci na prevenci proti terorismu a proti radikalizaci a proti padělání. Ale za druhé, a domnívám se, že to je rovněž nesmírně významné třeba, abychom vytvářeli Eh, osvětují ve společnosti a abychom společně pracovali na tom, aby bylo těžké na nás zautočit a v případě, eh, že k tomu dojde, abychom byli schopni tomu odolávat eh, na základě vytvoření infrastruktury příšerné energie, abychom měli zabezpečené kyber počítačové systémy, které zůstávají otevřené teroristům. Je to snadné to říci, ale samozřejmě je nesmírně obtížné to provádět. Znamená to provozovat správné politiky, ale v zásadě to znamená také zaměřování se na implementaci. To znamená, že každý musí v praxi dělat to, k čemu se zavázal. A podle mého názoru je také zcela zásadní pracovat transparentně a otevřeně v tom, co děláme zde v této oblasti. Eh, my eh, mám, každý měsíc vydáváme práci, zprávu pardon, o pokroku boje proti eh, těmto jevům a doufám, že tento souhrn, to souhrné posouzení pomůže určitému osvětlení všeho toho, co se děje v této oblasti. A na dnešním zasedání bychom měli vést diskusi o souhrném posouzení bezpečnostní politiky. My navrhujeme takové posouzení, které půjde nad rámec pouze politiky boje proti terorismu a které by pokrývalo všechny tři priority, které byly identifikovány v původním evropském pracovním programu v oblasti bezpečnosti, to znamená terorismus související s radikalizací, ale rovněž potírání kyberkriminality a také eh, působení organizova- proti organizovanému zločinu. Toto posouzení pokryje klíčové politiky, legální nástroje a také praktic, nástroje praktické spolupráce, eh, které krok po kroku byly zaváděny během pat, posledních 15 let v této oblasti. Naším cílem je Eh, podívat se na to, zda tyto nástroje politické i legální eh, jsou efektivní tak, jak jsme to zamýšleli a zda jsou stále ještě příhodné a přiměřené pro ty účely, eh, které jsme si stanovili, pro ty cíle. Je třeba abychom se podíleli, abychom sdíleli informace s členskými státy a dalšími partnery. Budeme analyzovat, analyzovat jakým případem opatření, která byla tady stanovena v těch třech prioritách, opravdu působí a fungují v členských státech. Budeme se snažit eh, detektovat eh, slabá místa abychom zabezpečili, že všechna opatření budou efektivně implementovány a v případě nutnosti se chceme podívat na to, zda bude třeba změnit či zjednodušit legální rámce. Naše hodnocení evropských opatření také vezme v úvahu proporcionalitu a respekt, eh, zás, respektování základních práv, stejně takové, jako takové zásady, jako je transparentnost, odpovědnost, demokratickou kontrolu a lepší implementaci stávajících evropských legálních nástrojů a také koherentnost mezi agenturami a sektorálním přístupem za zahrnutí všech aspektů interní a externí bezpečnosti. A pak, když to bude fungovat, musíme zabezpečit, abychom měli co nejširší informace, které budeme moci zahrnout do toho posouzení. To znamená i input od vás, ale i od ostatních. My jsme konzultovali členské státy a příslušné agentury členských států. Rozeslali jsme všem příslušný dotazník. Někteří, mnoho z nich už vyplnilo tento dotazník a my doufáme, že záhy dojde k tomu, že to vyplní i ti ostatní. Chceme, aby členské státy a jejich příslušné agentury s námi eh, se podělili o své zkušenosti z implementace nejenom legislativních eh, mm, předpisů, ale jak funguje kooperace v této oblasti v praxi. Jako součást těchto širokých konzultací budeme hovořit k různým think tankovým společnostem, jiným politickým skupinám, které pracují v této oblasti ve členských státech a v některých našich a e, s klíčovým partnery některých třetích států. E, také tady byla provedena výzkumná práce e, v rámci výzkumného programu pro Horizon 2020, který je příslušný pro některá tato témata. Je příliš záhy, abych vám řekl, Eh, že můžeme už dospět eh, k eh, závěrečnému posouzení. My chceme právě slyšet od vás dnes a na základě konzultací, které provedeme ještě příští týdny, se dovědět více. Ale to, co doposud víme, je, že tady vznikají prioritně především dvě otázky a možná, že i vás se vás zajímají. Když jsme pracovali na tom a začínám pracovat na tom posouzení, tak jsem právě požádal o toto setkání. Já si velice vážím eh, eh, této výměny názoru, protože víme, že tady je ohromný zájem pro eh, velice svobodnou výměnu názoru i mimo klasické tradiční institucionální rámce. A na tom pracujeme. Měli jsme velkou podporu ze strany různých legislativních aktů a politik v této oblasti, ale jsou tady opakované výzvy pro obnovení eh, úhlu pohledu na plnou a příslušná správnou implementaci je tady také potřeba pro zvýšenou kooperaci a výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a jejich agenturami se zdůrazněním významu správných školení a také sdílení znalostí expertů a e, podílení se o osvědčených postupech. Máme velký zájem na slučování zdrojů a vytváření takových sdílených center excelencí a expertí, zejména ve vysoce odborných oblastech, kde možná ne všechny členské státy jsou schopny dospět ke stejnému druhu Eh, investic. Jedna z věcí, která opakovaně zaznívá, je kyberkriminalita, kde celá řada členských států a agentů říká, že by eh, rádi eh, sdíleli více expertízy. A potom tady je také potřeba synergie, synergie a multidisciplinárního přístupu na všech úrovních. To platí jak pro interní, externí bezpečnost, jak pro rozvoj, rozvíjení synergií mezi nejrůznějšími orgány činnými v této oblasti. Nezapomínejme také na eh, naše agentury pro vymáhání práva, stejně tak jako oblast spravedlnosti. Témata, eh, která jsou prioritní teď, ukazují, že se musíme zejména soustředit na problematiku radikalizace. To se objevuje znovu a znovu. Je to samozřejmě veliká a je to společná výzva, kde panuje veliký zájem, abychom sdíleli naše názory, jak nejlépe čelit těmto hrozbám. E, potom tady je velký zájem na výměně a posilování naší expertízy e, v rámci sdílení dat a řízení některých eh, datových eh, údajů na evropské úrovni. To je další věc, o které musíme přemýšlet, abychom nalezli co nejlepší řešení. Ale to je jenom několik eh, idej, několik témat, které máme. A dnes máme příležitost, abychom si od vás vyslechli to, co bychom rádi zapracovali samozřejmě také do naší práce, kterou chceme předložit v létě. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto iniciativu, děkuji vám za tu strukturu, eh, které má sloužit toto zasedání. Děkuji mnohokrát eh, za to, že jste nám také dal ten příslušný kontext. Tomu se budeme věnovat té první části, kdy budou hovořit evropští zástupci a v druhé části dostanou slovo zástupci národních parlamentů a občanské společnosti. Ve třetí části pohovoří členové Evropského parlamentu a potom dostane slovo pan komisař na závěr. Takže teď se dostáváme ke druhé části a to je prezentace dvou zástupců dvou národních parlamentů, pan korzmečů předseda výboru eh, pro vnitřní bezpečnost. Member of the Justice Committee of the Italian Chamber. A pana Eh, Dambrosa, který je členem italské poslanecké sněmovny. Každý z vás dostane se do minut a slovo má nejprve pan Metsu, prosím. Uh, thank you, Mr. Chair, Mr. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Belgická situace je velice komplexní, já se ji pokusím objasnit během sedmi minut. Co víme o našich zahraničních bojovnících, kteří odcházejí z Belgie či se vracejí do Belgie. Takže to je první slabé místo úzké hrdlo protože nemáme tady jeden profil. My pouze víme, že průměrný věk je 23 let. Oni také nevidí ve svých rodičích autoritu, protože to bývají rodiče, kteří se neintegrovali v první a druhé generaci. A třetí věc, které jsme si všimli, že v roce 2015 stále více mladých žen bylo stimulováno k odchodu do Sýrie. A to není tak eh, eh, divná věc, protože pro budování kalifátu potřebujete jak muže, tak i samozřejmě ženy. My jsme si také po celé Evropě všimli toho, že dochází k posunu v terorismu, protože my jsme před několika lety byli v Bruselu již obětmi, to znamená, že byl atentát na židovské muzeum a posléze Eh, se ukázal jasný účel. Do konce v souvislosti s atentátem na Charlie Hebdo, tady byl účet, tam byly eh, namalovány, nakresleny eh, anekdoty a vtipy na Mohameda a to byl ten cíl. A potom také útok na Bataclan, tam jsme viděli, že všichni jsme potenciálními obětmi teroristických atentátů. A v té době naše vláda schválila 13 opatření, a také vznikl výbor pro boj proti terorismus. A my jsme museli potom uh, tyto návrhy implementovat do legislativní práce. A my se snažíme vytvořit eh, rovnováhu mezi národní rovno, eh, bezpečností a základními právy. Tím se zabýváte i vy a eh, ostatní kolegové a právě proto se těším na vaše informace. My jsme si také všimli toho, že v souvislosti s Bataklánem došlo k tomu, že severní e, Francie a také Belgie se odhodlala e, k opravdu proti teroristickým akcím. A my jsme schválili 13 opatření, které vám zašlo e-mailem, ale ve vztahu k Evropě e, jsme udělali následující a to je, jsou, je záznam my cestujících osobních údajů cestujících. My jsme o tom museli hlasovat, ale nejdříve jsme tý, čekali na evropskou směrnici a ta trv, její vytvoření trvalo Evropské unii pět let. Ale je to speciální záležitost a proto chápeme, že určitě vypracování takovéhoto předpisu trvá v Belgii jsme to tuto směrnici ještě posílili, protože směrnice se zaměřuje především na leteckou dopravu. Naše ministerstvo vnitra řeklo, že lidé z islámských států se také rozvíjejí, jsou dostatečně inteligentní a mají také široké sítě, takže když oni vědí, že budeme monitorovat tyto záznamy osobních údajů eh, v letecké dopravě, pak budou jezdit vlaky či loďmi. Takže my se zaměřujeme na různé druhy dopravy, nejenom na leteckou dopravu. To je jedno z opatření. Také předplacené SIM karty. E, tyto SIM karty nemůžete koupit anonymně. S tím máme e, různé e, zá, právní základy a ty bychom měli také koordinovat. Pan King hovořil o tom, že někdy to bývají investice, které jsou příliš eh, eh, složité pro jednotlivé členské státy, ale doufám, že všechny členské státy mají vůli ke spolupráci. My jsme nedávno také navštívili Europol a tam jsme si uvědomili, že musíme opravdu spolupracovat. Já bych také chtěl říci, že potřebujeme, aby ostatní členské státy postupovali v našem tempu, protože 25 databáze Europolu pochází od pěti členských států. Takže údaje to je taková achilová pata. Po bruselských útocích 22. března jsme také vytvořili vyšetřovací výbor a můj kolega také vypracoval zprávu o tehdejších útocích a závěrech. My jsme vypracovali záběru k tomu, co tenkrát se udělalo špatně a jaká byla slabá místa a já doufám, že tyto závěry, které vyvodíme, také e, implementujeme do legislativy. Nechci hovořit příliš negativně. My si máme sice legislativu, ale jaký zákon nás ochrání před e, teoretickými útoky. My v Bruselu se snažíme a v Belgii se snažíme udělat vše pro to, abychom co nejvíce stížili provádění těchto teroristických útoků a zaměřujeme se na jejich prevenci. Já doufám, pane předsedo, že tato diskuse nyní neskončí, neboť my se vzájemně potřebujeme a Evropa by měla se opravdu semknout a já vám přeji hodně štěstí při vypracovávání této zprávy, na kterou jsem velice zvědavý. Ano, my chceme e, tady otevřenou diskusi. Vy jste také zajímavým způsobem hovořil o PNR a také o Europolu. Pan Dambroso, prosím. Děkuji, pane předsedo Moraesi, za to, že i naše země může přispět k boji proti mezinárodnímu terorismu. Děkuji za příležitost eh, k tomu, abychom mohli zmínit, na jaké úrovni je v naší zemi vykonávání těch jednotlivých eh, bezpečnostních programů a děkujeme také za možnost eh, sdílet zkušenosti. My vycházíme z toho, že terorismus je nadnárodní jev a stále více se stává jevem endemickým, velice rozšířeným. Není to už nyní něco, co se objevuje pouze jednou za určitou dobu, ale je to vlastně něco, co se stává všudy přítomným. A my bychom proto také měli mít odpovídající legislativu, která bude stabilní a bude mít určitou strukturu. Když zde dnes hovoříme o teroristické hrozbě, hovoříme také o hrozbách hybridních. Jednak proto, že lze využít e, celé škály činů, ale také různých nástrojů, kterými lze zacílit e, jednotlivé země. My zde máme ty klasické nástroje, jako třeba bomby v automobilech a podobně, ale také zde máme kyberkriminalitu, sabotování kritických infrastruktur, které mohou ochromit infrastrukturu země. Jsou zde také různé eh, fake news, eh, je zde i možnost eh, šíření chemických a bakteriologických zbraní ze strany těch organizací, které nezdílejí naši ideologii, a dotýká se to samozřejmě i oblasti hospodářské, například právě u nás v Itálii. Dalším velkým problémem je nelegální přistěhovalectví a právě vzrůst nebezpečí terorismu. To je věc, která je pro Itálii velice zásadní, protože u nás v poslední době tu přistěhovaleckou otázku řešit musíme. A samozřejmě tomto okamžiku je třeba očekávat eh, a vyžadovat eh, spolupráci jak na úrovni národní, tak na úrovni mezinárodní, mezi jednotlivými složkami, ať jde o soudy, policii, spravodajské služby, prevenci, budování znalostí, odbornou přípravu. Je třeba, abychom překonali určitou žárlivost, určité chránění si vlastního písečku. Celá řada expertů v této oblasti hovoří o tom, abychom skutečně ty informace sdíleli, především ty spravodajské informace, protože soudci mají k dispozici informace pro sdílení nástrojů, ale to, co je velice důležité, je, abychom měli jedno centrum, do kterého budou směřovat a které bude sdělovat i utajené informace protože právě na tomto základě budeme moci vypracovávat odpovídající programy boje proti terorismu. Například terorismu takzvaného islámského státu. My velmi oceňujeme práci která je prováděna zde v Bruselu, kterou navrhuje komise, tedy posílení Europolu a ta nedávná reforma, která zde proběhla a díky tomu se z Europolu stává skutečná agentura Evropské unie. Uvnitř Europolu pracuje protiteroristické centrum, ve kterém pracují experti z jednotlivých členských států a cílem tohoto centra je právě šíření těch informací, o kterých jsem hovořil a operativní koordinace, která se zaměřuje především na zahraniční bojovníky, obchod se zbraněmi a financování terorismu, což, jak jsem říkal, je pro Itálii velice důležité. My se snažíme především eh, zabývat se tím vztahem nelegální migrace ze severní Afriky a růstem terorismu. Také je zde ta problematika náborů bojovníků a informace, které se pohybují na internetu. My jsme vybudovali Centrum pro osvětu v oblasti radikalizace respektive tato jednotka je tedy vybudována v Europolu a zabývá se teroristickou činností na internetu a snaží se omezit přístup k teroristickým materiálům online a aktivovat programy deradikalizace ve vzdělávání, ve školství a podobně. Je to tedy něco, co má velice širokou působnost eh, jak v oblasti prevence, tak v oblasti represe. Netýká se to tedy pouze té policejně soudní činnosti, ale ta problematika je daleko širší. Týká se to například také posilování mezináboženského, mezikulturního dialogu, odpovídajícího vzdělávání ve školách a podobně. Myslíme si, že důležité by bylo zajistit také interoperabilitu jednotlivých informačních systémů a databází. A Evropský systém informací o trestních rejstřících, takzvaný ECRIS, rozšířit i na třetí země. Pokusím se přiblížit se k závěru svého projevu, který jsem v písemné podobě v angličtině a v italštině i předal Evropskému parlamentu. Uh, tím, že řeknu, že si myslím, že právě v oblasti bezpečnosti, spravedlnosti a vnitra je v Evropské unii ten nejlepší možný prostor pro to, abychom prováděli koordinaci a zajistili skutečnou bezpečnost pro naše občany. My jsme v Itálii přijali veškerá příslušná opatření, především po těch atentátech v Paříži v letech 2015 a 2016. Přijali jsme všechna opatření, kterými prosazujeme směrnici o protiterorismu, především eh, třeba i ti lidé, kteří již cestují s cílem provádět teroristickou činnost, to již bereme jako trestný čin, stejně tak eh, jako trénink, eh, příprava, to je také trestný čin. A myslíme si, že je určitě ještě třeba posílit i monitorování těch foreign fighters. Já sám jsem také předložil návrh zákona, který bude příštím týdnu projednáván italským parlamentem a ten návrh se týká právě deradikalizace. My se snažíme zavádět eh, nástroje, které posílí ten dialog a porozumění mezi jednotlivými náboženstvími a kulturami, protože pouhou represí ty problémy nevyřešíme. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji, pane Dambroso. A nyní tady bych ještě chtěla připomenout, že pokud by další členové národních parlamentů chtěli hovořit v té čtvrté části, tak sdělte prosím svá jména sálovým pracovníkům. Nyní přicházíme ke čtvrté části. Máme zde zástupce občanské společnosti. Každý řečníků bude mít opět sedm minut a začneme panem Rojším Pilaj, který je e, ředitelem Mezinárodní komise juristů. Paní Rojším Pilaj. I'm very grateful and I'd like... Já bych chtěla poděkovat tomuto výboru, že mohu přispěv, přispět k této velice důležité diskusi. Také děkuji panu komisaři Kingovi za jeho prezentaci a především za to, že zdůraznil, že základní práva jsou důležitá pro celkovou bezpečnost EU. Naše organizace združuje právníky z celého světa a již od našeho založení v roce 19. 52 se e, orientujeme a zaměřujeme na ochranu základních práv. To se týká především situací, kdy právní systém je e, ve velkém stresu. To znamená například, jestliže dochází k teroristickým útokům, potom opravdu dochází k tak říkajíc zkoušce v oblasti základních lidských práv. A my také víme, že když se bojuje proti terorismu, pak to může také vést k oslabení základních lidských práv a potom k nejistotě. V roce 2009 jsme analyzovali eh, opatření, která byla udělána po teroristických útocích a my jsme zjistili, že často se dospívá k předčasným rozhodnutím, která pak podkopávají mezinárodní právní rámec. Dnes čle EU se snaží reagovat na teroristické útoky pak se domníváme, že těmto chybám se musíme vyhnout a lze se jim také vyhnout. Bezpečnostní strategie EU je založena na diskusi a také na přeskumu bývalých rozhodnutí a to je strategie, která je a bude účinná. A dnešní diskuse je v této souvislosti velice důležitá. Je tato tato strategie boje proti terorismu musí být založena na eh, právním státě. A v této souvislosti si musíme uvědomit, že ochrana základních práv a boj proti terorismu nesmí být v protikladu. Státy mají také povinnosti, aby chránili bezpečnost a životy lidí. Musí také stíhat teroristické činy a odsuzovat pachatele. A státy mají také právo a povinnost eh, Eh, chránit eh, svobodu projevu, schromažďování a také musí postupovat proti diskriminaci. Prakticky můžeme říci, že protiteroristická opatření, eh, která jsou v souladu s lidskými právy, posilují bezpečnost a pokud se bude postupovat jinak, pak to dokonce může pobízet k terorismu lidé ve společnosti musí počítat s tím, že e, státy se budou chonat proporcionálně a musí musíme nadále dopady pro eh, ti teroristických opatření analyzovat. V této souvislosti máme jisté obavy o směrnici proti terorismu, která má řešit otázku takzvaných zahraničních bojovníků. Tato opatření a další rezoluce OSN eh, toto pojednávají. Tady bylo schváleno, že zrychleným eh, řízení, eh, urychlené řízení nezaručuje ochranu základních práv může také být eh, kriminalizováno určité chování, které vzdá, je vzdáleno teroristickému jednání. A právě proto je třeba úplně eh, detailním a přesným způsobem eh, definovat trestné teroristické činy. Nesmíme zde mít širokou definici terorismu a trestných činů. To se týká například eh, financování účasti v teroristické skupině. A pak tady je také trestný čin pobízení k terorismu a oslavování terorismu a to tyto definice, definice těchto trestných činů jsou velice š, široké. A proto, jestliže e, budeme postupovat na základě této definice, pak musíme postupovat velice opatrně my si nejsme jisti, zdali existuje dostatečné pojistky ve vnitrostátním právě pro ochranu základních lidských práv. Směrnici vy sice vítáme, především článek 23 této směrnice obsahuje doložky eh, na ochranu lidských práv, ale takto lidská základní práva nebudou zabezpečena. Tak, abychom zabezpečili, že tato směrnice bude plnit svůj cíl, potom je zásadní národní implementace což musí zaručit jak státní orgány, tak i orgány pro vymáhání práva evropské instituce musí udělat také vše proto, aby přeskoumávali tuto implementaci. Děkuji vám. Next we have... Děkuji. A teď tady máme generálního tajemníka Federace skotské policie. Děkuji, pane předsedo. Velice mě těší, že zde mohu reprezentovat nejenom naši organizaci, ale stovky tisíc policistů sloučení, kteří jsou združeni v Eurokopu. Také bych ještě se měl zmínit to, že předsedáte eh, Eurokopu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval panu Kingovi, panu komisaři za jeho slova a dovolte, abych ho ujistil, že Eurokop bude se podílet na této práci. My jsme se přesvědčili, že spolupráce Evropské policie velice pokročila, což v minulosti nebylo, tak máme Dále víme, že máme ještě mnoho práce před sebou. Zcela jistě výměna informací a politických idej je nesmírně důležitá a přináší také své plody. Ale eh, když eh, se to pojednává na vysoké úrovni, je třeba, aby se to dostalo také dolů. Myslím si, že musíme uznat, že dokonce i ve členských státech jsou určitá omezení, eh, kdy eh, informace se nezdílí kompletně od zhora až úplně dolů k příslušným policejním složkám, protože tady jsou potíže. Samozřejmě zadržování, eh, pardon, uchovávání a přístup k datům a lepší koordinace těchto dat by prospěla, ale Není možné, aby se dostávala až k těm stovkám tisícům jednotlivých policistů, ale eh, měly by ty tato data sdílet eh, zpravodajské služby pro něž je to mimořádně významné mít tedy příslušná data o um, určitých individuálních osobách když se podíváme na šengenskou smlouvu, bylo by nutno také podělit se o informace vyplývající eh, z, ze zkušeností, ke kterým se dospělo. Eh, když se podíváme na ty obrovské výzvy, Eh, kterým čelíme, zejména na určitých hranicích v Evropě, skutečnost, že máme východní hranici, která znamená obrovskou výzvu eh, v souvislosti s převaděči, převádějícími mm, obrovská množství lidí, ale Evropská policejní akademie zahájila rozvoj a vypracovávání norem pro práci policie a školí policisty v celé Evropě. Musíme se zaměřovat také na praktický dopad, na sdílení dovedností nejenom na té vrcholné manažerské úrovni. My jsme přesvědčeni, že eh, tato policejní akademie by měla vypracovávat takové minimální normy eh, pro jednotlivé policejní složky v celé Evropě. A samozřejmě si uvědomuje, mé, že policie, bezpečnost a spravedlnost eh, jsou v kompetenci členských států a eh, každý stát si je chrání. Eh, stejně tak, jak zaznělo z úst Eurojustu, nemáme Eh, příliš času, když se podíváme na věci, kterým dnes čelíme, ale už tady zaznělo, jak důležité by bylo školení, training eh, pro zlepšení přeshraniční spolupráce a vypracování těch minimálních standardů a daní k dispozici příslušného personálu. My máme velice nesrovnatelné a rozdílné počty jednotlivých policistů přidělených v jednotlivých teritoriích. A samozřejmě každý jednotlivý občan Evropské unie chce očekávat minimální kvalitu policistů v zemi, do které jede. Domníváme se, že programy jako Erasmus a další, eh, které využívají policejní důstojníci eh, pro zvýšení svých znalostí, eh, pomáhá rovněž. A Program pro školení by měl být, jak už jsem řekl, rozšířen skutečně na další účastníky a nejenom na vrcholnou manažerskou úroveň, protože eh, pro policisté, pro policisty je to nesmírně důležité. Nemůžeme ztrácet ze zřetele že zatím existují obrovské rozdíly v přístupu poli- k policie k práci ve všech členských státech Evropské unie a e, záleží také na hospodářských rozhodnutích v členských státech, e, která ovlivňují potom e, příslušnou pomoc policii při alokaci prostředků. Je třeba, abychom zabezpečili, že hovoříme o bezpečnosti Evropy, když tedy o ní hovoříme, musíme také zabezpečit, že budeme tak silní jako jednotlivé členské státy, když budeme postupovat dohromady. A je třeba správně rozdělovat zdroje podle potřeb členských států. Není pochybnosti o tom, že na celé řadě úkolů se spoluprat se postupuje dál na evropské úrovni, ale Eh, celá řada policejních důstojníků stále ještě nemají stejné povědomí o všech oblastech, do kterých jsou zapojeni ti, kteří prošli Evropskou policejní akademii. Je třeba, když víme, že bezpečnost našich občanů je absolutní prioritou alfa omegou, eh, pro naše občany musíme se snažit zabezpečit i co nejlepším způsobem nemůžeme eh, způsobit eh, jaksi zhoršení eh, postavení situace policie třeba v jednotlivých obvodech, kde není dostatek prostředků. Podívejme se také na nedostatek investic do určitých oblastí v policii. A proto musíme zabezpečit, abychom povzbuzovaly také akty k prevenci, než aby se reagovalo pouze na něco, co se stalo e, e, my policejní, policie, policejní sbory v našich obvodech e, musíme mít důvěru mezi sebou, ale také budovat důvěru občanů v nás, tak, abychom mohli okamžitě jednat v případě, že něco neběží dobře. Děkuji mnohokrát. A teď tady je pan Barbara Hettinger, eh, což je stupce Organizace pro legální a lidská práva v Evropské unii z Amnesty International. First of all, I don't... Děkuji mnohokrát. Já bych také nejprve chtěla poděkovat panu Moraesovi a panu komisaři Kingovi za zorganizování tohoto eh, dis- této diskuse, která je součástí celého hodnocení bezpečnostní politiky my si myslíme, že je velice důležité provést toto zhodnocení, abychom potom lépe připravili ty další iniciativy, které mají za cíl zaručit bezpečnost našich občanů. A je třeba zapojit do toho jak experty, tak zástupce občanské společnosti. Často to tak eh, totiž nebývá, byť to důležité je. Já bych chtěla říci, že naprosto souhlasím s tím, co říkala Roysín z eh, ICJ. Určitě je třeba, aby se boj proti terorismu nevylučovali s lidskými právy a Myslíme si, že i pan komisař se k této věci jasně několikrát vyjádřil. Je naprosto zásadní při boji proti terorismu a dalším formy trestné činnosti zaručovat základní lidská práva, protože Často se zde hovoří o vyrovnávání eh, požadavků boje proti terorismu a zachování základních práv na straně druhé, jakoby mezi tím byl nějaký rozpor, jakoby v každém případě boj proti terorismu znamenal omezování lidských práv, ale tak tomu není a pokud tomu tak bude, tak to může mít negativní dopady. Je třeba přijímat jasnou legislativu v boji proti terorismu, ale také zajistit, že příslušné státy budou postihovány, pokud budou no, přistupovat například k tajnému zadržování nebo k mučení lidí, což je věc, ke které došlo a kterou v podstatě nikdo moc neřešil, kromě tedy Evropského parlamentu. V současnosti se Eh, hovoří o tom, že od roku 2014 eh, se ta bezpečnostní opatření obrovským způsobem eh, posílila a přesouvá se to k tomu, že vlády vlastně omezují práva lidí a říkají, že to dělají s cílem zajistit jejich bezpečnost. Celá řada bezpečnostních opatření je zaváděna i zde v Bruselu. My také stále více vidíme různá, eh, různé zrychlené procesy přijímání legislativy, ve kterých není žád dostatek eh, konzultací, eh, expertů a podobně. Je také nedostatek nezávislých monitorovacích systémů, které by monitorovaly ty protiteroristické opatření a postupy. Rovněž eh, je zneužívána a porušována zásada právního postupu, právního státu. Často to samozřejmě vede k protestům proti omezování svobody, například eh, svobody uměleckého vyjadřování. A také se používá tajné používají se tajné důkazní prostředky, ke kterým ty obviněné osoby ani jejich právní zástupci vlastně nemají přístup. Důležité je eh, také to, že někdy ta opatření vypadají ne, jako nediskriminační na papíru, ale potom v praxi diskriminační ve skutečnosti jsou, například vůči muslimům. spíše eh, mnohem více se toto eh, tedy týká eh, ta opatření směřují k omezení bezpečnosti než k posílení k omezení práv občanů než k zajištění bezpečnosti. Extrémně je případ pana Ahmeda Aheo, který byl odsouzen k deseti letům vězení. Eh, kolegyně Rojšín zde již eh, celou řadu těch eh, věcí zmínila. Paní řečnice se laskavě omlouvá tlumočníkům za rychlost. My sdílíme řadu věcí, které Rojzín říkala, které sdílí i Amnesty International. Chceme aby pokud jsou přijímána nějaká opatření v rámci té navrhované směrnice, aby byl studován také do, jejich dopad na základní lidská práva. Je třeba provádět řádné konzultace, ve kterých se bude poslouchat to, co říkají experti a zajistí se tím také lepší kvalita zákonů. Amnesty International si myslí, že to vyústí i v jasnější přehled toho, co již máme a co ještě je třeba vybudovat. A také si parlament zadal jednu studii, ve které se hovoří o tom, že často se vlastně pouze reaguje na nějakou událost e, velice rychle a spěšně a nepracuje se systematicky. Evropská unie by rovněž e, se více měla věnovat eh, problematice šíření informací. Často se zjistilo, že pokud by bylo došlo k té řádné výměně informací, tak by těch, těm útokům šlo zabránit. Tam nejde o to, že by ti útočníci měli příliš mnoho lidských práv, že by se jim měla nějakým způsobem omezit. Často je e, vlastně zásadní, ani ne tak ta represe, jako to, aby společnost skutečně dodržovala své hodnoty. Vážení kolegové, dospíváme ke čtvrté části našeho zasedání, které tedy bude obsahovat možnost, abyste položili dotazy a mohou je tedy pokládat jak členové národních parlamentů, tak samozřejmě Evropského parlamentu. Prosím, abyste ve svých eh, příspěvcích hovořili pouze dvě minuty maximálně a pokud vám to nebude vadit, tak já to budu měřit, protože je důležité, abyste se všichni mohli vyjádřit, někteří potom musíte odjet. Takže já mám k dispozici seznam řečníků, jsou tam někteří eh, řečníci z, z národních parlamentů, ale není zatím žádná konspirace, prostě takto jsme to zapsali. Začnu eh, jedním eh, členem Evropského parlamentu, je to tedy Tereza, prosím. Sí, a Muchísimas gracias. Gracias. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, pane předsedo. Já jsem vždycky velice ráda, když se zorganizují takováto setkání, protože lidé jsou velice znepokojeni otázkou bezpečnosti. Určitě neměli bychom zapomínat, že bezpečnost je právo. My hovoří o, my hovoříme o lidských právech, o svobodě, ale někdy ta otázka bezpečnosti má takové politické konotace. Spojuje se to s určitými politickými stranami nebo s určitými ideologiemi. A to je ale veliká chyba, protože bezpečnost je právo. Máme právo na bezpečnost. Například žena má právo, aby e, nebyla předmětem sexuálního útoku, nebo děti mají právo na to, aby nebyly sexuálně zneužívány, například na internetu. A pokud hovoříme o terorismu, tak musíme k tomu přistupovat eh, z tohoto pohledu. V tomto parlamentu, myslím, často tento přístup není dostatečně zdůrazňován. Pokud bojujeme proti terorismu, respektive ty oběti terorismu, tam se nikdo neptá, jestli jsou z pravice nebo z levice, to se může přihodit každému. Proto je třeba zdůraznit, že zde existuje právo na bezpečnost. Nacházet se v bezpečí je právem. Je jak již zde bylo zmíněno, potřeba spolupracovat s občanskou společností, s národními parlamenty. Máme zde také podpůrnou službu, která vypracovává přehled toho, jakým způsobem eh, funguje legislativa v oblasti obětí terorismu v jednotlivých členských státech. Je třeba, abychom dospěli k nějakému společnému závazku, pokud jde o přístup k obětem, protože to je velice důležité a já si myslím, že je třeba, abychom měli k dispozici evropský nástroj na ochranu obětí terorismu který zatím nemáme. Každá země si to dělá po svém. A já bych byla ráda, aby v tom Evropská komise něco udělala. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A nyní pan Jose Cruz z Národního parlamentu ze Španělska, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych poděkoval za komentáře a za závěry, které učinil pan komisař King. A souhlasím také s tím, co zde řekli zástupci národních parlamentů a občanské společnosti. Vše to bylo velice zajímavé a nám to také poslouží jako téma v národních debatách. Já bych ale rád položil jeden dotaz panu komisaři Julianu Kingovi. Vy jste Brit, pane komisaři, a také ředitel Europolu je Brit. A Spojené království se jednostranně rozhodlo z Unie vystoupit. A my všichni víme, že Spojené království je naprosto nezastupitelnou součástí eh, pro zabezpečení pro bezpečnost nejen tedy Británie samotné, ale také celé Evropské unie. A rád bych se v této souvislosti zeptal, během tohoto rozvodu Evropské unie a Velké Británie, jakou úlohu zde bude hrát Spojené království při tom budoucím zajišťování bezpečnosti a jakým způsobem bychom to mohli zajistit, aby skutečně na našich obou územích byla bezpečnost zajištěna. Vy jste hovořili o tom, že ty hrozby jsou samozřejmě nadnárodní, přeshraniční. Myslím si, že těch scénářů je celá řada. Může zde být budoucí operativní spolupráce nebo nějaké další možnosti, protože tím naším společným cílem samozřejmě je zajistit maximální bezpečnost. Takže já bych se vás chtěl zeptat, jak se na tuto situaci díváte. A také bych rád podpořil, co říkala paní Jiménez Becheril, zástupcině Eh, španělská zástupkyně v Evropském parlamentu. Myslíme si, že je důležité přistupovat k těm opatřením nikoli takovým těm rychlým, uspěchaným eh, způsobem. Některé země mají větší zkušenosti s terorismem, například my jsme měli ETU, jiné země mají těch zkušeností málo a ta situace je taková velice nevyvážená, roztříštěná v jednotlivých zemích a my bychom eh, měli nějak zharmonizovat jak tu prevenci, tak přístup k, potom k těm důsledkům, jak pokud jde o oběti terorismu, tak eh, potom eh, to také může mít dopady v politické oblasti a tomu je třeba zabránit. Děkuji mnohokrát. E a nyní Ana Gomez, Portugalska. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, pane komisaři, za to, že jste mezi nám přišel. Já se chci obrátit především na pana komisaře a zástupce policie. Nemyslíte si, že členské státy i EU málo investují do prevence radikalizace. protože my bychom měli mít programy nejenom na ochranu policie, ale také na sociální inkluzi. My tady hovoříme o zahraničních bojovnících, ale ti to se narodili v Evropě. Také zde žili a byli také svedeni na nesprávnou cestu, například segregací a také nezaměstnanosti a tak dále. A také vězení jako taková slouží pro radikalizaci na místo pro rehabilitaci. Nemyslíte si tedy, že naše vlády podcenili význam boje proti praní špinavých peněz. A to také souvisí s financováním terorismu a například počítačový zločin k tomu také patřím. Já se nyní podívám na diskuzích o páté eh, diskuzi o směrnici proti praní špinavých peněz a jsem opravdu rozčilená, protože naše eh, vlády například neuplatňují principy PNR a vlastně se neprovádějí žádné pořádné kontroly na evropských letištích letištích. Eh, komisař Moskoviči řekl, že toto je zásadní otázka v boji proti terorismu, ale členské státy toto nedostatečně oplatňují. Neměli byste se na to zaměřit na větší spolupráci s členskými státy? Eh, a já jsem nyní nedbal na dodržování řečnické doby a nyní to budu dělat. Paní Monika Bartos z Maďarska, prosím. Děkuji vám. I já bych chtěla poděkovat panu komisaři a Evropským parlamentům za tuto příležitost dialogu neboť terorismus je mezinárodní jev a je to největší výzva naší doby a právě protože terorismus je mezinárodní, musíme na něj také mezinárodně reagovat. Tady byla výzva k tomu, aby se poslanci národních parlamentů zaměřili spíše na praktický aspekt této záležitosti. My plně respektujeme ustanovení rezoluce OSN a také různé mezinárodní dohodu. V létě 2016 jsme vytvořili protiteroristické analytické centrum, což je takový hub pro eh, teroristické hrozby pro Maďarsko. Také jsme restrukturalizovali právní rámec a aktualizovali jsme určité zákony. Výměna informací je důležitá. My také podporujeme výměnu informací v rámci spravodajských služeb. I Stejně jako předcházející řečník z Portugalska si uvědomujeme, že také PNR by mělo být implementováno v členských státech. My také eh, jsme pro prevenci a boj proti radikalizaci a chci vás upozornit na to, že vznikne společná parlamentní bezpečnostní skupina, která bude monitorovat implementaci směrnice o Europolu. Toto bylo dohodnuto v Bratislavě institucionálního hlediska musíme se všichni napřímit naše úsilí směrným směrem. A nyní pan López Aguilar za Evropský parlament. Thank you, Chair. I would like to... Děkuji, pane předsedo. Já se chci přímo zeptat pana komisaře Kinga. Nejdřív vám chci velice poděkovat. Děkuji, že jste přišel, abyste si vyměnil názory s členy Evropského parlamentu, národních parlamentů. Děkuji také za to sdělení, které bylo vydáno v dubnu tohoto roku. Evropská agenda týkající se bezpečnosti která byla eh, schválena během rotujícího španělského předsednictví v roce 2010 kdy eh, začala práce v této oblasti, si uvědomujeme význam výměny informací. To je obrovsky relevantní. Ale výměna informací, když se jedná například o eh, výměnu informací o zločincích a o spolupráci vyšet, společných vyšetřovacích týmů znamená personál, technologii, ale především školící kapacity. Eh, u, při, u řady příležitostí jsme si uvědomovali heterogenitu policejních sil napříč Evropou, dokonce i v rámci členských států. Vezměte si například Španělsko. Eh, my máme Guardia Civil, policejní sbor ve Španělsku, eh, potom máme lokální policii, policii v jednotlivých autonomích a každá z nich má jinou struktury, jiné platy, ale především jiné školící vzdělávací programy a jiné kapacity. Je tady prostě nějaká strategie ze strany komise při eh, překonávání eh, těchto potíží, aby se zabezpečilo, že skutečně děláme to nejlepší, abychom eh, vybavili policejní složky k tomu, byly vůbec schopny si vyměňovat informace. Jsou tady dostatečné nástroje eh, pro školící programy. Děkuji vám mnohokrát a za Národní parlament pan Juta. Ne, thank you. Eh, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych ráda konstatovala jednu věc. Podle mého názoru je to rovněž bod, který mm, odpovídá na otázku, kterou položil předřečník pan Meco ve svém projevu. Už hovořil o jednom tématu. Máme právní předpisy, ale jaké právní předpisy mohou zabránit trestním činům? Tato otázka musí zaznít podle mého názoru. Musíme se podívat, jaké důvody vedou k terorismu. Pakliže členské státy eh, nerozvinou opatření proti tomu, aby nebyli integrováni potenciální, potenciální teroristé do společnosti. Pakliže někdo takový, takový terorista potenciální už nemá vlastně co ztratit a nemá problém s tím, že prostě přitom zahynou další osoby, nedostaneme se dál. Mm, členské státy by se neměly vněšovat do záležitostí jiných členských států. Viděli jsme, k čemu došlo na Blízkém východu. Ten, kdo je zoufalý, opouští svou vlast, je naprosto zoufalý a to hraje do rukou teroristů. A co se týče dalších bodů, o kterých dnes diskutujeme, dovolte, abych vám řekla, že Řecko implementovalo většinu evropských směrnic do svého vnitrostátního práva v této oblasti, zejména například směrnice, která se týká kyberkriminality, trestního zákonníku. To jsme zapracovali do našeho vnitrostátního práva a rada bych řekla, že tady existuje dobrá spolupráce Eh, která byla rovněž posílena mezi jednotlivými členskými státy a orgány vymáhajícími právo. No, už se tady hovořilo o školení a vzdělávání odpovídajících justičních míst. I to je nesmírně významné. A pak bych ještě ráda chtěla říci, že stále ještě existují mezery eh, v boji proti praní špinavých peněz. Ano. Je mi líto, že vás musím vždycky přerušovat za Evropský parlament Katerine Činiči, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu komisaři Kingovi a také našim přítomným hostům. Já vám, pane komisaři, opravdu děkuji za to, že jste předestřel tu celkovou perspektivu, ze které přistupujete k zajištění bezpečnosti. I dnes jste hovořil o prevenci, boji proti kriminalitě a odolnosti. Pokud jde o prevenci, já si myslím, že je naprosto zásadní spolupracovat na boji proti radikalizaci. A je třeba investovat do konkrétních projektů například eh, v rámci spolupráce s různými vzdělávacími agenturami, tak abychom se vyhnuli marginalizaci, která potom činí mladé lidi náchylnější k radikalizaci. I ve fázi prevence radikalizaci je také třeba působit ve věznicích. A tak je samozřejmě třeba přistupovat i k těm navracejícím se zahraničním bojovníkům, byť jsou s tím spojeny problémy. Řada zemí již zkušenosti například s prací ve věznicích má a určitě by zde pomohla výměna názorů. Dalším aspektem je organizovaná zločinnost, o které jste hovořil. Myslím si, že na evropské úrovni bychom ten boj měli posílit. Já zde nehovořím o mafii, se kterou má bohužel takové bolestné zkušenosti v oblasti soudní i policejní Itálie. Já hovořím o těch uh, sítích, které řídí přeshraniční kriminalitu, ať jde o pašování lidí, tak eh, praní špinavých peněz, což potom eh, působí značné škody v zemích Unie. Myslím si, že je třeba evropskou legislativu posílit, posílit legislativu všech členských států, například vyjít přitom z určitých eh, norem respektive ze společné definice toho, co je organizovaná zločinnost. To může být způsob, kterým harmonizovat legislativu a jak posílit spolupráci s členskými státy. A potom ještě k té odolnosti a k podpoře obětí. Já vám děkuji za to, co jste udělal a také za to, co ještě uděláte v té další směrnici, protože si myslím, že zabývat se oběťmi trestných činů posiluje důvěru našich občanů. Děkuji. Děkuji. A za Národní parlament Emanuelus, doufám, že jsem to správně vyslovil ze Švédska. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Kingo za to, že jsme zde byli dnes pozváni. Je to nesmírně komplikovaná, komplexní a významná záležitost, která je velkou výzvou pro všechny národní parlamenty i pro Evropskou unii. Ve Švédsku, ve Štokholmu také máme zkušenosti z nedávného teroristického útoku. A No, eh, očekáváme výsledek eh, té práce, eh, k té, které se snažíme dnes tady přispět k tomu posouzení. My se stavíme pozitivně k celé řadě návrhů přicházejících z Evropské unie a také k tomu, co jsme slyšeli dnes, například výměna informací, posílení spolupráce mezi členskými státy v Evropské unii. Zejména jsem zareagoval na to, co tady zaznělo v souvislosti s kybernetickými hrozbami. A v souvislosti s informacemi šířícími se po internetu. My jsme na tom hovořili pro, eh, ve výboru pro ústavní otázky a dospěli jsme k závěru, že nemůžeme nějakým způsobem nutit eh, internetové provozovatele, aby blokovali takové informace a zabránili jejich šíření na internetu do určité míry tedy. To je s ohledem na svobodu projevu významné, ale také s ohledem na respektování lidských práv našich občanů. Náš návrh je, aby že tato opatření by se měla dít na základě dobrovolných řešení. Moje otázka tady zní, existuje nějaký návrh či řešení založené na dobrovolných opatřeních, které nezačlenují eh, přinucování internetových provozovatelů blokování určitých stránek. Děkuji. A za Evropský parlament Natali Grisbeck. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za to, že inicioval eh, tuto významnou diskusi a přítomnost zástupců národních parlamentů a zástupců občanské společnosti účastnících se tohoto zasedání v tom tak významném tématu několik bodů. Minulý týden na to zároveň ta otázka jsme už měli výměnu názorů na našem výboru týkající se studie o opatřeních boje proti terorismu v Evropě. A jedním z prvků, který mě překvapil v té prezentaci, kterou jsem tam slyšela, bylo schéma, která, které nám ukázalo takovou velmi estetickou galaxii, týkající se politik pro boji proti terorismu. Prostě to bylo takové Hmm, mnoho tam bylo jaksi obrázku, eh, jako by to bylo hmm, takové hodně rozvětvené. Můžete nám k tomu něco říct, jestli, jakou tedy cestu eh, plánuje eh, Evropská unie, Evropská komise v této oblasti. A potom víme, že vše se musí odehrávat za respektování právu státu práva a lidských práv v souvislosti s článkem 2 smlouvy, na němž je založena Evropská unie. A já bych tady zdůraznila nezbytnost v rámci evaluace konformity bezpečnostních opatření s tímto článkem. To je s primárním právem. Je tady otázka primárního a sekundárního práva Evropské unie za respektování judikatury jak Evropského soudního dvora, tak Lucemburského soudního dvora v souvislosti s otázkou zadržování uchovávání údajů. A třetí oblast, to se týká spíše institucionálních dlouhodobých záležitostí. Rada bych připomněla, že co se týče akčního plánu pro zabezpečení bezpečnosti, se musí řídit zásadou subsidiarity ale eh, zásada subsidiarity neznamená, že každý si bude chránit jenom všechno sám pro sebe. Jak si vy představujete v těch údajích, jak by se měla konkrétně projevit ta výměna údajů v oblasti evropské bezpečnosti za respektování svrchovanosti členských států? Děkuji. Pan Avadas Anusauskas z Litvy, z Národního parlamentu. Děkuji komisárovi už Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za iniciativu k tomuto setkání chci říct si, že velice důležitá je spolupráce s národními parlamenty, protože národní parlamenty vydávají rozhodnutí o vnitřní bezpečnosti. Myslím si, že komise by měla nabídnout platformu pro spolupráci s národními parlamenty za účelem výměny informací. Národní parlamenty legis, eh, diskutují o legislativních aktech eh, ve vztahu k minimalizaci hrozeb a rizik my jsme také diskutovali o analýze dat, což je důležité v souvislosti e, s bojem proti terorismu. Naše země neutrpěla žádné teroristické útoky, ale toto se může stát každou chvíli. Myslím si proto, že je důležité zapojit národní parlamenty do vypracování preventivních opatření a já se těším, těším na to, co mi zde řekne pan komisař. A nyní pan Bony. Děkuji bardzo za zorganizování tego spotkania. Děkuji vám za zorganizování tohoto setkání. Spolupráce evropských institucí s národními parlamenty je zásadní. Je zásadní proto, abychom docílili synergii, o kterých hovořil pan komisař. Jsou to národní parlamenty, kde se vytvo, eh, vytváří národní zákony a kde se také implementují směrnice, jako například směrnice o boji proti terorismu. Pane komisaři, děkuji vám za přesný popis vašich úspěchů, ale tak také úzkých profilů a slabých míst, především v oblasti výměny informací mezi jednotlivými zeměmi. Chci se zmínit o důležité věci musíme se vyhnout tomu, že se hovoří o tom, že evropské instituce nedokáží reagovat na budoucí výzvy, neboť mnohého v minulosti již bylo dosaženo. A samozřejmě máme ještě mnoho práce před sebou, ale mnoho e, věcí se podařilo. Vytvoření nového informačního systému pro výměnu informací je zásadní věc, ale my za tímto účelem potřebujeme národní parlamenty, protože národní vlády musí být ochotny si vyměňovat informace a tuto vůli mnohde neví nevidíme. Proto potřebujeme spolupráci s národní parlamenty. Děkuji vám, pane Bony, a nyní paní Birgit Cipl za Evropský parlament. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že dnes hovoříme o mnoha různých věcech. My po každém teroristickém útoku vždy hovoříme o nových požadavcích, které musíme plnit. Mu hovoříme o ECRIS, hovoříme o inteligentních hranicích, o EES a mnohé z těchto e, iniciativ zatím nebylo schváleno a pak musí následovat implementace. A když dojde k novému útoku, tak přijde požadavek dalších e, regi- restriktivnějších opatřeních. A k tomu se řadí ještě národní opatření, která mají také vytvářet novou jistotu a bezpečnost, ale my neřešíme to, co se stane s tím, co tady schvalujeme. Dlouho již si stěžujeme na to, že mnoha bezpečnostní opatření vůbec nejsou eh, na, na nižších úrovních realizována, že nejsou využívána stávající opatření a také, že eh, v některých členských státech nespolupracují řádně jednotlivé orgány a instituce. Jestliže toto se děje v národních státech, tak toto platí pak i pro evropskou úrovni. Já nyní budu hovořit cynicky. E, budeme snad zakazovat provozování nákladních aut, protože ta se také stala zbraní teroristů. Já si myslím, že se musíme postarat především o implementaci schválených závěrů, musíme se postarat o výměnu informací, musíme také přemýšlet o tom, proč stále více našich občanů se stává atentátníky, neboť a tetnátníci z minulých let nepřišli z třetích zemí, ale mnozí z nich přišli ze středu naší společnosti a proto se musíme podle mého názoru zaměřit nejvíce na deradikalizaci a na prevenci. Na tu se zatím zaměřujeme příliš málo. Děkuji vám. A nyní paní Holmajer za Evropský parlament. chci navázat na paní Cipl tím, že já si myslím, že je kritické, že závěry například u Primu z roku 2011 nejsou implementovány například v rámci SISu nedošlo uh, Eh, k implementaci a také toto všechno brání dobré a účinné spolupráci já nezdílím ten názor, že všechny nové nástroje jsou zaměřeny proti základním právům, protože eh, nové směrnice přímo definují respektování základních práv, neboť my stanovujeme rámcovou legislativu a nemůžeme jít do, tejl, do detailu. To dělají národní státy. Každý členský stát musí věcí eh, v rámci svých tradic adekvátně tyto věci řešit. Jestliže existují chyby v členských státech, pak to vždy neznamená, že se adekvátně implementují evropské směrnice, protože evropská směrnice je pouze eh, rámcové rozhodnutí, ale my musíme také být strážci evropských smluv je sarkastické říci, že nyní chceme zakázat nákladňáky. To nechce nikdo, nikdo nepředloží takovýto návrh, protože to byl evropský brzdný systém, který zabránil další a větší tragédii. Tak tomu bylo v Berlíně a e, proto tento atentát neměl až tolik obětí, kolik e, si atentátník představoval. Ale možná, že by Evropská komise měla více vysvětlovat opatření, která schvaluje, protože mnohé závěry a určitá opatření vedla k vyplnění mezer. A tady byly právě ty mezery, které umožnily například financování teroristických sítí. Děkuji vám, děkuji vám. A nyní paní Winberg za Evropský parlament. Tak för ordet. EU skulle vara ett fred... Děkuji vám. Evropská unie má být mírovým projektem a má nás chránit před válkou a válečnými konflikty. Dlouho to tak vypadalo, ale dnes vidíme, že jedna z největších hrozeb se nalézá uvnitř EU a to jsou teroristické útoky. V posledních třech letech se jich stalo hodně. Nemohu je ani všechny vypočítat a e, my ve Švédsku jsme měli útok před jedním měsícem. V tomto případě se týkalo o žadatele o azyl, jehož žádost byla zamítnuta a on v, by a on spáchal tento atentát, který připravil e, o život pět lidí člověk se již necítí bezpečně nikde. Já když jedu autem do Bruselu, tak pojedu buď to přes Örsund eh, most, a nebo také pojedu trajektem, ale traj, na trajektu může dojít také k útoku. Já jsem tam neviděla žádné kontroly. Pak tady e, máme dojem, že tady nemůžeme zakázat samozřejmě nákladňáky, ale potřebujeme vysokou bezpečnostní úroveň, abychom dokázali zabránit útokům. Já jsem navštívila USA a američané se neodvažují cestovat do Evropy ale vyčkávají kvůli teroristickým útokům a to bude mít negativní dopad na Evropu. E, prosím, e, tady je velký hluk, prosím, stište se. A potom moje otázka, boj proti terorismu máme u rezoluci OSN, o této rezoluci hovoříme tři roky a nic se neděje. Musíme zavést opravdu odrazující tresty, aby byly odebrány pasy džihadistům. A závěrem v této debatě paní Stevens. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Ik heb een drietal punten dat ik graag zou willen aanhalen om op tafel te leggen. Děkuji mnohokrát. V minulém týdnu byla zorganizována jedna akce, která se týkala boje proti terorismu v Evropě a my jsme tam eh, konstatovali, že nemáme dostatek prostředků a hovořilo se také o tom, že by evropské orgány měly být lépe schopny využívat stávající nástroje spíše, než aby stále vymýšleli nějaké nové. A já si myslím, že to by nám mělo umožnit, abychom byli více efektivní v našich postupech. Druhá připomínka. Zaznělo zde, že velkým problémem je výměna informací a údajů. Já si myslím, že skutečně je to největší priorita, že je třeba, aby ta výměna probíhala účinněji a rychleji. A také, aby spolu více spolupracovala policie a spravodajské služby. Hovoříme o budoucnosti a musíme se proto zabývat i vzájemným propojením jednotlivých databází. Prozatím totiž si často ty jednotlivé databáze žijí svým vlastním životem. A já si myslím, že je potřeba toto změnit. Chtěla bych se zeptat, co si o tom myslíte. K problematice radikalizace jsem v tisku četla, že v Belgii jeden z 23 vězňů se radikalizuje. Ten problém je velice dobře známý. Je potřeba si ale uvědomit, že v určitém okamžiku budou tito lidé propuštěni a bude třeba je začlenit zpět do společnosti. A než se to podaří, tak oni mohou využít eh, různých eh, podpůrných sítí. Zpráva Belgické federální policie hovoří o tom, alespoň se to tak zdá, že v Molenbeeku je celá řada lidí, kteří mají neustálé kontakty s teroristickými sítěmi, což je strašné. A v praxi vlastně nikdo neví, jak tu deradikalizaci řešit. Těch zkušeností v této oblasti máme velice málo a měli bychom se snažit být zde efektivnější, ale bohužel se to nedaří. Pane komisaři, měli bychom také využívat eh, příslušné nástroje a prostředky, tedy členské státy by jich měly využívat, a věnovat se té deradikalizaci. Je třeba dbát na to, jakým způsobem jsou tyto prostředky používány. Já chci se zeptat, eh, zda máte nějakou představu o tom, jak eh, to této oblasti probíhá. Mnohokrát děkuji zástupcům národních parlamentů a také našim členům za, za velice zajímavé příspěvky a také za to, že jste dodržovali řečnickou dobu. A nyní poprosíme pana komisaře Kinga, aby zareagoval. Prosím, pane komisaři. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a děkuji také výboru pro občanské svobody za zorganizování tohoto setkání. Já si myslím, že bylo velice užitečné. Chtěl bych především poděkovat těm z vás, kteří jste sem dnes cestovali. Měli jsme tuto ústní výměnu, ústní diskusy za velice přísného monitorování pana předsedy, tak určitě je ještě příležitost eh, k diskusím v kuloárech a také samozřejmě Mnozí z vás jste poskytli své písemné příspěvky a mnozí to ještě jistě učiníte. Berte to prosím jako výzvu z mé strany k tomu, aby ta výměna názorů mezi námi i nadále probíhala. Já si z té diskuse beru celou řadu ponaučení. V každém případě čelíme velice náročné škále různých hrozeb. Nicméně musím souhlasit, myslím si, že to byl pan Bony, s tím, že bychom neměli ztrácet naději. Protože jsme určitého pokroku dosáhli, o tom jsem pevně přesvědčen. Určitě ale ještě před námi spousta práce je. A ty hrozby samotné se samozřejmě také nadále vyvíjejí a mění. Jak mnozí z vás řekli, my potřebujeme udržet stávající tempo. Potřebujeme neustále naše postupy aktualizovat. Členové národních parlamentů zdůraznili důležitost správného provádění. Všichni uznáváme, že implementace je velice náročným úkolem. Máme zde například jméný rejstřík cestujících, PNR, ale my nemůžeme pouze konstatovat problémy. My musíme přicházet eh, s návrhy, jak tu efektivnější implementaci skutečně zajistit. Mnozí z vás hovořili o významu výměny informací, především eh, tu diskusi zahájili členové národních parlamentů. A i zde je třeba podívat se na to, jaké překážky stojí v cestě výměně informací a co můžeme udělat, abychom je odstranili. Mnozí jste říkali, že to souvisí s řadou různých překážek. Jsou tam technické problémy, otázky financování a odborné přípravy, ale jsou to také otázky kultury. A my bychom měli být připraveni se zabývat i tím a podívat se na to, zda můžeme udělat něco, abychom odbourali některé ty kulturní bariéry, které existují při výměně informací. Mnozí z vás zmínili i evropské agentury. Já si myslím, že agentury odvádějí naprosto fantastickou práci, některé za velmi obtížných podmínek. Musíme se podívat na to, zda jim můžeme poskytnout větší podporu, kterou si více jistě zaslouží a kterou podpořují, potřebují. Zástupci občanské společnosti správně poukázali na to, že je naprosto zásadní, dodržovat základní lidská práva. Já to vítám jako důležitou součást celé této debaty a chci, aby se to řádně odráželo také v našem hodnocení. Je potřeba, abychom si uvědomili, co zde bráníme. Je potřeba, abychom se poučili ze svých zkušeností. A já doufám, že i nadále budeme schopni v této oblasti uh, stanovovat eh, laťku pro ostatní státy světa. Nejen při přípravě legislativy, ale také při jejím provádění. A velice si beru k srdci to, co zde zaznělo o potřebě dohledu a diskusy, když legislativu připravujeme, ale také v té fázi, praktického provádění zákonů. A doufám, že legislativa v této oblasti bude stále více obsahovat i tu součást přeskumu, protože my musíme podporovat kulturu transparentnosti. A já doufám, že i tato diskuse k tomu přispěje. My často kriminalizujeme určité prvky teroristických činností, činností, které podporují terorismus a to bychom, toho bychom se asi neměli zříkat, ustupovat od toho. Ale na druhé straně se musíme zabývat eh, některými dalšími aspekty. Mnozí z vás změnili například eh, to, co dělat s lidmi, kteří se navracejí z těch konflikt, konfliktních zón a kteří v podstatě nejsou součástí toho kriminálního prostředí. A tím navazuji na další věc, kterou jste mnozí zmiňovali a tím je naprosto zásadní potřeba prevence a deradikalizace. To si myslím, že musí být eh, jeden ze zásadních pilířů toho hodnocení. V té debatě zazněla i celá řada dalších zajímavých bodů, my jsme si je pečlivě zaznamenali a budeme se snažit je zohlednit v naší zprávě. Chtěl bych ale zmínit především oběti. Důležitost toho, že nesmíme zapomínat, eh, že ani oběti terorismu, ani kyberkriminality, ani závažné eh, trestné eh, činnosti, že ty jejich oběti, oběti, které tato kriminalita vytváří, mají řadu problémů, se kterými jsme se dříve nesetkávali a my musíme aktualizovat naši reakci. A to mnoha různými způsoby. Já si myslím, že my máme určité struktury, například eh, síť pro osvětu a deradikalizaci, ale je třeba si neustále připomínat, že ta prevence vychází z našich komunit, společenství, jde to přes věznice až po to, s čím je možné se setkat na internetu a my se musíme zabývat všemi těmito fázemi. Trénink, vzdělávání, podpora soudců, občanské společnosti, policistů, prvn, v první linii, pohraničníků. To je něco naprosto zásadní. My ty lidi nemůžeme nechat v té práci osamocené. Musíme členské státy v této věci podporovat. A samozřejmě důležitá je spolupráce. Musíme spolupracovat s národními parlamenty, s, s místní samozprávou, Evropský parlament jedna z věcí, kterou jste jeden člen Národního parlamentu řekl, respektive on se ptal, jak mohou Národní parlamenty přispět eh, k té bezpečnosti. My zde eh, máme probíhající proces dohledu, který se týká nařízení Europolu a myslím si, že takovýto model by bylo dobré používat i jinde. Prostě setkají se členové národních parlamentů a Evropského parlamentu, setkávají se pravidelně a kontrolují nebo zabývají se tím, jak pracují naše klíčové agentury a jak fungují ty hlavní nástroje, které máme. Veškeré vstupy z této diskuse použijeme při našem hodnocení jak legislativních činností, tak podpůrných činností, odborné přípravy, financování, podpůrných sítí. Zhodnotíme tedy, zda to funguje uspokojivě a zda bychom to měli i nadále podporovat, ale existují i oblasti, které je třeba ještě dále rozvinout. Především provádění určitých eh, nástrojů. Je potřeba provést určité změny. Změny v legislativě. A nebo je třeba možná přijít s nějakými novými iniciativami. Zároveň ale upřímně doufám, že hodnocení bude schopné zachytit i to, že v mnoha případech práce, kterou zde provádíme a to, jak se to odráží v činnosti členských států, že to vlastně může být ukončeno. Nebo děl, se to může dělat jinak. Myslím si, že by to cvičení nemělo spočívat v tom, že budeme pouze přidávat další vrstvy k tomu, co už děláme, ale měli bychom se na to poctivě podívat a zjistit, že třeba některé ty věci, které jsme vybudovali od počátku třetího tisíciletí, už nejsou potřeba nebo by se měly změnit. Do června by ta zpráva nebo to hodnocení mělo být hotové. Pokud budete mít nějaké další nápady a návrhy na to, co by tam eh, mělo být, tak jsem s nimi, ale určitě to nemá být konec celého toho procesu. Má pouze vytvořit určitý rámec pro další diskuse členy Národního parlamentu, jste v Evropském parlamentu, se zástupci členských států a tak dále. Tak, aby to obohatilo a přispělo k možným dalším opatřením a krokům v druhé polovině mandátu této komise. Děkuji mnohokrát eh, za vaši účast a debatu dnes dopoledne. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, a my se velice těšíme na finální verzi toho podrobného bezpečnostního shodnocení v měsíci červnu. Ono se vždycky diskutuje o tom, zda jsou takováto jednání užitečná je obtížné zorganizovat to, aby sem všichni přijeli z členských států, MEPs, ale myslím si, že ti z vás, kdo zde jste a kdo se zabýváte otázkou evropské bezpečnosti, se jistě shodnete se mnou na tom, že ta interakce je zásadní pro správnou implementaci protože i členské státy mají určitá očekávání. Týká se to jak směrnice, tak jmeného rejstříku cestujících. A určitě je to tedy velice důležitá činnost. A jsme velice rádi, že takováto setkání můžeme organizovat. Děkuji mnohokrát panu komisaři Kingovi a jeho týmu. A určitě si všichni kolegové uvědomují, že otázka zajištění bezpečnosti Evropy je velice komplikovaná a vy nám umožňujete, abychom eh, zde postupovali ku předu. Důležité je zabývat se samozřejmě také základními lidskými právy a ochranou soukromí. To je všechno velice důležité pro naše občany. Já vám, vážení kolegové, všem děkuji a děkuji za vaši účast a přeji hezké odpoledne.